Meine Damen und Herren. Dámy a pánové, teď byl... Dámy a pánové, prosím pěkně, posaďte se. Musím vám sdělit, že pan pře- prezident Nazarbayev z Kazachstánu a předseda Barroso 9. října v Bruselu společně oficiálně zahájili a uzavřeli pozitivně jednání o nové rozšířené dohodě o spolupráci hospodářské parafovaný návrh dostaneme ještě tento rok pro informaci a e, budeme požádáni o náš souhlas e, k této pozměněné verzi, rozšířené tedy. Domnívám se, že to znamená, že jsme se tím již intenzivně zaobírali protože již v listopadu roku 2012 jsme vypracovali doporučení, které jsme předali baronce Eštnové a zcela jistě budeme pokračovat v naší práci, až přeskoumáme tuto rozšířenou verzi. Máte nějaké námitky proti návrhu programu? Není tomu tak, tak teď se dostáváme k asociační dohodě s Moldavskem. Rád bych vám navrhl, abychom vyměnili body 4 a 5 a zásadní rozhodnutí bychom převzali jako první část k aplikaci. Máte někdo nějaké námitky? A poté můžeme hovořit o návrhu usnesení s pozměňovacími návrhy. Eh, eh, pane kolego, jako zpravodaj, chcete k tomu něco říci? Mr. Chairman, colleagues, ladies Pane předsedo, dámy a pánové, kolegové, ano, já jsem žádala o vaši eh, laskavou podporu o rozhodující eh, dohody ohledně návrhu eh, rozhodnutí Rady závěrů Evropské unie ohledně dohody o přidružení mezi EU a Evropskou atomovou komunitou a také s republikou Moldavsko jsme, myslím, připraveni podpořit eh, tato doporučení. A žádám vás, abyste hlasovali pro. A teď se dostáváme eh, k legislativnímu usnesení. Tady můžeme hlasovat jenom ano, ne, anebo zdržel se. Navrhuji, abychom to hned udělali elektronicky. Takže elektronicky zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. der Assoziierungsvertrag Asociační dohoda s Moldavskou eh, byla schválena 44 hlasy pro, třemi proti. Srdečně vám gratuluji, pane zpravodaji. A Vyjadřuji naději eh, v dobrou spolupráci s Moldávskem, které budeme při jeho snahách velice intenzivně podporovat. A nyní se dostáváme k našímu bodu a kolega Plenkovič nás uvede do tématu. Akuzo, dan, akuzo. Ono. Vamos con el paragraf 1. Takže odstavec 1 zprávy hlasujeme. Kompromisní návrh 2 to je. Promiňte, to je moje první hlasování, takže hlasujeme rukou. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 25 odpadá, 26 odpadá, 27 odpadá, 28 odpadá odpadá, 29 odpadá, 30 odpadá, 32 odpadá a nyní hlasujeme o 31. C. Kdo je pro? Schváleno. A nyní jdeme k 33. C. Hlasujeme, prosím. Kdo je pro? Proti? treinta y cuatro paragraf tres treinta y cuatro 34 odstavec 3 hlasujeme. Kdo je pro, kdo je proti? No, um, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh, část 1. Hlasujeme, kdo je pro. Schváleno. Druhá část. Hlasujeme, kdo je pro. Proti odpadá 35. Takže ještě jednou hlasujeme o části dvě. Zahajuji hlasování, hlasujte, prosím. Cerramos. Ukončujeme hlasování. Odpadá 29 hlasů proti 26 pro. Takže část 2 zamítnuta. 35 odpadá, 65 odpadá a dostáváme se k kompromisu 3. Hlasujeme, kdo je pro. Takže to bylo schváleno. Pro. Takže Omlouvám se, říká pan předseda, protože to je první hlasování, které vedu. Kompromis 3 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 36 odpadá, 37 odpadá, 38 odpadá, 39 odpadá, 45 odpadá a dostáváme se k odstavci 5, 40. Hlasujeme, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. A nyní 41. Hlasujeme. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, takže zamítnuto. A teď 42. Hlasujeme, kdo je pro, proti, zamítnuto. 43. Kdo je pro? Proti? Odpadá. Zamítnuto tedy. Dobře, takže to přeskoumáme elektronicky. Zahajuji hlasování. Stavro. Schváleno. Prosím pěkně, zdvihejte ruce, abychom to mohli lépe překontrolovat. 44. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 46. Hlasujeme o první části. Pro. Proti. Schváleno. E, Čas číslo dvě hlasujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Odstavec 8.47. Hlasujeme, kdo je pro. Proti. Odpadá. Chcete to překontrolovat? Dobře. Takže hlasujeme elektronicky. Ukončuji hlasování. Pasa. Schváleno. A jdeme na 48. Hlasujeme, kdo je pro. Proti. 49. Hlasujeme pro. Proti. Schváleno. Ano. A takže elektronický přeskum. Schváleno. A jdeme k 51. Hlasujeme, kdo je pro, proti. Schváleno 52. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Poz, ústní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Odstavec 10, kompromis 4. Hlasujeme, kdo je pro, proti, Schváleno. Odpadá 53, 54, 55, 56, 57 a dostáváme se k hlasování o 58. Kdo je pro? Proti. Schváleno 59. Hlasujeme, kdo je pro. Kdo je proti? Schváleno 60 pro. Proti schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Odpadá 61, 62, 63, 64 hlasem 66. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Teď se dostáváme k 69, se všechno ostatní odpadají, takže kdo je pro? Proti? Od, zamítnuto. 70. E, Nejprve budeme hlasovat o první části, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Část 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 71 pro. Proti. Schváleno. 72 pro. Proti. Pone... Tenemos un na 72 cae. 72 odpadá. A kolega Preda, pardon, kolega Osterovič požádal o slovo. Chairman, indeed, uh, <coughs> Pane předsedo, eh, chtěl bych podpořit eh, pozněvací návrh pana Preda a paní Makavej a chtěl bych, chtěl bych požádat, eh, abychom hlasovali pro. 73, eh, el quiere votar a favor. Ahora vamos a votar. 73, ¿no? Sí. No? Vale, pues votamos. It's amendment 73. Ano, je to pozměňovací návrh 73. Pro. Dobře. Hlasujeme znova 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže to zkontrolujeme elektronicky. Hlasujeme. Elektronická kontrola tedy. Faltan dos. Cerramos. Končuji hlasování. Schváleno. A pokračujeme 74 pro, proti, schváleno. 75 pro, proti, schváleno. Osmička, kompromis pro, proti, schváleno. 76, ne, pardon, to odpadá, mluvá se pan předseda. Takže jdeme až k 80. Všechno ostatní, odpada, všechno ostatní návrhy odpadají. 80, kdo je pro? Proti. Elektronický přeskum. Kdo je pro? Tedy zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. A pokračujeme. 81. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti. 82 odpadá. A jdeme k devadesátce. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 91 pro. Proti. Schváleno. 97 pro. Proti. Zamítnuto. 98 první část. Takže musíme hlasovat jenom o části dvě. Kdo je pro? Proti? Zopakujeme hlasování o části dvě, prosím. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 99. Kdo je pro? Proti? Čtyřka. Je... Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pět. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Šest. Pro? Proti? Schváleno. Sedm. Pro? Proti? Zamítnuto. 8 pro, proti, schváleno, 9 pro, proti, schváleno, 10 pro, proti, schváleno, 11 pro, proti, schváleno, 12 pro, proti, schváleno. 13 pro, proti. Elektronický přeskum. Hlasujeme, zahajuji hlasování. Schváleno. A nyní jdeme ke 14. Kdo je pro? Proti? Odpadá. 15 pro? Proti. Zamítnuto. Takže elektronický přeskum čísla 14. Končil hlasování. Schváleno. O 15 jsme hlasovali, dostáváme se k 16. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 17. Chcete to přeskoumat? Dobrá. 16 a hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. O 16. Je to elektronický přeskum 16. Ukončuji hlasování. Schváleno. 17. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Ostatní odpadají až k číslu 22. Hlasujeme o 22. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto 23 pro, proti, zdá se, že to bylo schváleno. Dostáváme se tedy k bodu číslo 24. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. Úvodní body ustanovení 1. Kdo je pro? Proti? schváleno. Část 2 pro, proti, schváleno. Část 3 pro, proti, schváleno. Teď se dostáváme ke stanovisku ITA odstavec 1. Hlasujeme, kdo je pro, proti. decae porque decae, el compromiso vale, 8. tenemos el compromiso 8. Dobře, tady máme kompromis 8, jdeme ke trojce. Kdo je pro, kdo je proti? Schváleno. Čtyři. Hlasujeme, kdo je pro. Proti. Schváleno. Pět. Hlasujeme, kdo je pro. Proti. Zamítnuto šest. Pět. Chcete překontrolovat? Zahoji hlasování. Ano, o pětku, pětku, elektronický přeskum, INTA, pět. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Inta 6. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. Inta 7. Hlasujeme pro. Hlasujeme, kdo je proti. O, zamítnuto. Elektronický přeskum sedmičky. Zahajuji hlasování. Inta 7, prosím. Cerramos. Pasa. Ukončí hlasování schváleno. Tak Inta 6. Inta 6. Venga. Inta 6. Takže znovu Inta 6. 6. Takže schváleno po přeskumu. E, o sedmice už jsme hlasovali, jdeme k číslu 8, kdo je pro. 8. Proti. Schváleno. Inta 9, hlasujeme pro. Proti. Schváleno. 10, kdo je pro. Proti. Schváleno. Teď eh, budeme hlasovat elektronicky o celém návrhu. Hlasujeme. Zahajuji hlasování, prosím. Ukončuji hlasování schváleno. Hemos acabado con los votos. Discúlpenme. Tím jsme ukončili hlasování. Moc se omlouvám, bylo to poprvé, co jsem hlasování vedl. Příště to bude lepší, slibuji. ¿eh? <laughs> No, ¿eh? no muchas gracias. Eh. Empezamos en un minuto. Začneme za chvilinku, za minutku. Vamos a empezar. Začneme za minutku. Máme tady paní ministrině spravedlnosti z Gruzie, takže začneme za minutu a moc vás žádám o klid v sále. Začneme. Prosím pěkně, posaďte se. budeme vést výměnu názorů s paní ministriní spravedlnosti z Gruzie, Teou Culukjaniovou. Pro mne je velikým potěšením přivítat mezi námi gruzínskou paní ministrini. Pane ministrině, my již s vámi si vyměňujeme zkušenosti více než rok. Vy jste nás informovalo o programu gruzínské vlády týkající se reformy uh, rezortu spravedlnosti, zejména v oblasti tr- A váš parlament ratifikoval smlouvu a přidružení, kterou bude také zkoumat náš parlament. Eh, známe také zprávu z července mm, z tohoto roku, eh, což byl ten, kdo hodnotil tuto oblast spravedlnosti a on říká, že Gruzie velice podpořila, eh, co se velice postoupila a pokročila, co se týče lidských práv. A Eh, v, následu, v minulých letech jsme viděli, eh, jak se tady postupovalo proti bývalým funkcionářům, včetně bývalého premiéra Sakašvil. Vy víte, eh, že spr- systém spravedlnosti Eh, běží a zkoumá, zda premiér je vinný či nevinný. Eh, toto vše je zkoumáno z nejrůznějších úhlů pohledu naším parlamentem. Eh, musíme důvěřovat našim přátelům a pro mě je tedy velkou ctí přivítat vás mezi námi a prosím vás, abyste během deseti minut nás před, nám představila nový systém spravedlnosti ve vaší zemi. Máte slovo, prosím. Uh, thank you, Mr. Chair. Děkuji vám, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, pro mne je ctí moci promluvit před výborem pro zahraniční věci Evropského parlamentu. Je to také pro mne velkou příležitostí, že mohu eh, takto pohovořit o tom, eh, jak postupuje Gruzie ve svých evropských eh, ambicích. Před rokem jsem zde byla vysvětlovala, jak Gruzie bude mm, provádět reformy, které Eh, by eh, směřovaly k integraci, k EU a eh, také jsem byla pozbuzována konkrétními poznámkami pana Elmara Broka, abych se mezi vás vrátila. Proto vám děkuji, že jste mne pozvali na dnešní zasedání a, jste ochotně vyslechnout. Jak to vypadá tedy s našimi reformami? Pane předsedo, ohledně implementace dohody o přidružení, ohledně vý, liberalizace víz a dalších prvků, eh, jedná se o, o rozšiřování norem EU eh, na, eh, v oblasti Gruzie a já bych vám chtěla vysvětlit, jak se to promítá v našich reformách. Dohoda o přidružení s Gruzí znamená rozšiřování regulačního rámce EU bez formálního institucionálního posunutí eh, hranic a formálního posunutí hranic, ale přijetím ehm, dohody o přidružení se eh, zbližují naše vztahy, je inkluzivněji, Máme inkluzivnější instituce, dále se posiluje demokracie v Gruzii, Gruzie se bude stávat stabilnější zemí. A eh, příkladem demokratické stability v širokém regionu, který prožívá mnoho problémů, a počínaje Eh, východní Ukrajinou až k dalším eh, státům. My chceme posilovat tuto stabilitu a bezpečnost v Gruzii. A na základě těchto pravidel chceme také eh, posilovat mezinárodní bezpečnost a řád. Z vnitřních důvodů, které byly také spochybněny euroskeptiky, musíme říct, že EU přispívá, přispívá k demokratické stabilitě v Gruzii, k u... a to přispívá k tomu, aby Gruzie byla úspěšným příkladem. Pro europeizaci země, aby nebyla zvratná, je zapotřebí dále pokračovat a plnit naše přísliby, e, zejména přibližovat se e, k právnímu státu, ochraně lidských práv e, a Eh, dalším, eh, dalším pravidlům eh, EU. Podepsání dohody o přidružení je zásadní pro nezvratné cesty politického přidružení a ekonomické integrace s EU, tak aby se Gruzie změnila v nečlenský členský stát šlo tedy e, o vnitřní reformy, nejen o vnější e, záležitosti. Od září, 1. září 2014 pro zatímní aplikací e, této dohody již se stávají určité standardy a reglementace součástí našeho vnitřního právního řádu a snažíme se aplikovat dalekosáhlé reformy. Z naší strany ratifikace dohody nebyla eh, konečným cílem, ale pouze začátkem maratonu, který povede k funkční demokracii, institucionální demokracii v Gruzii. Aktivní implementace dohody je klíčovým prvkem našeho stotožnění se eh, s těmito Eh, eh, akty a proto je zapotřebí vytvořit také institucionální rámec. Konkrétně vláda aktualizovala vnitřní mechanismy koordinace, vypracovala národní akční plán pro dohodu o přidružení a její implementaci a tříletý akční plán k, té, eh, k dohodě o volném obchodu. Ohledně rozhodnutí předsedy vláda osobně dohlížet na eh, implementaci eh, tohoto procesu přidružení. Vám chci zdůraznit, že eh, chceme spolupracovat s EU a spoleháme na EU a členské státy EU, že spojí úsilí v, jak ve finanční, tak technické pomoci a budou, nám usil, budou spolu s námi usilovat tedy o dosažení těchto cílů podle zásady více za více. E, my jsme předložili určité závazky a v první fázi e, akčního plánu pro liberalizaci víz e, bych nyní chtěla říci, že jsme slibovali, že budeme implementovat včas eh, reformy a mohu hrdě prohlásit, že nyní implementujeme první fázi a eh, nyní začínáme již eh, s prioritami pro druhou fázi, fázi akčního plánu. Máme určitá kritéria, která byla jasně stanovena v RIZE a spoleháme na vaši podporu že Gruzie se bude moci posunout k další fázi liberalizace víz pro Gruzii co možná nejdříve. Ohledně implementačního procesu chceme dosáhnout vytvoření bezvízového režimu z EU. To je pro nás velice politicky důležité, to víte. Gruzínské pasy tímto budou atraktivnější pro, také pro obyvatele okupovaných území. Jak už jsem poznamenala, že si uvědomujeme, že respektování sdílených hodnot a principů, včetně brin, principu demokracie, transparentnosti, lidské, lidských práv a právního státu, jsou zásadní k tomu, abychom mohli pokročit dál a proto bych rád, ráda se eh, krátce zmínila o určitých reformách v Gruzii. Za prvé volby hlavní, eh, výsledek za poslední volby, to byly parlamentní volby v roce 2012, prezidentské 2013 a komunální volby 2014. Eh, podařilo se nám oddělit eh, eh, státní administrativu od politických stran, tak aby vznikla struktura Eh, ve které nebude stát sloučen s politickými stranami. A máme vytvořené pracovní eh, skupiny, eh, které zajišťují, že státní úředníci již nemohou vykonávat ten nenáležitý tlak na politické kampaně. Také se nám daří, podařilo ve volební dny zajistit spravedlivý volební proces a jsme hrdě na to, že Díky těmto volbám můžeme říci, že eh, takto spravedlivé volby jsou nyní již eh, dobře ustanoveným procesem v Gruzii. Pro Rada Evropy hodnotila volby 2014 a toto hodnocení je velice pozitivní. Co se týče eh, sektorových reform, jedním z průřezových cílů je tedy ustanovení eh, funkční demokracie, jsou to široké principy zodpovědnosti právního státu, a transparentnosti. To stále ještě, tato reformy pokračují eh, v oblasti spravedlnosti a to je důležité jak pro vládu, tak pro ministra spravedlnosti. Už vedeme třetí vlnu eh, reform pra- soudního sektoru. Je to pro nás prioritou. A možná si vzpomenete, že jsem to vysvětlovala zde již eh, loni, že ta první reforma se věnovala depolitizaci spravedlnosti, tak aby politici nebyli eh, v soudním systému a aby soudní systém byl osvobozen od jakéhokoliv vnějšího tlaku. Za druhé šlo o vytvoření spravedlivého nezávislého systému hodnocení soudců. A třetí reforma, třetí vlna reformy eh, se vztahuje na vnitřní nezávislost eh, soudců v rámci soudního systému a um, udělení jim vyšších pravomocí. Jak vypadá tato třetí eh, eh, reforma? Hodnocení je velice pozitivní. Nyní musíme začlenit doporučení, která byla eh, poskytnuta v jednotlivých článcích komisí a chci vám, chci vám sdělit více tedy o detailech té třetí vlny. Přístup ke spravedlnosti byl jedním z dalších, jedno z dalších priorit prosinci 2013 byl přijatý text, který zajišťuje nezávislost, eh, transparentnost a zodpovědnost systému a posiluje eh, zajišťuje, že mm, ministerstvo vězeňství je odděleno od eh, ministerstva accountable before the parliament. Reform of the prosecution service. Od ministerstva nápravných akcí a jde o to, abychom posilovali nezávislost eh, státních zástupců a zajistili jejich eh, nestranost eh, a svobodu od politických tlaků. V květnu 2013 k tomuto došlo formálně byly právo, pravomoci státních zástupců takto posíleny a máme tedy hlavního státního zástupce státního již dva a půl roku. Minister spravedlnosti, tedy já, nemohu eh, interferovat do jednotlivých trestních případů, ale mám pravomoc definovat eh, s eh, hlavním státním zástupcem hlavní linie činností státních zástupců. Princip rovnosti. Toto byl eh, velký problém v našich soudních síních eh, a já, eh, když jsem pracovala jako právnička u Štazbuského soudu, tak bylo tam projednáváno to, že mm, ta kvalita rovnosti nebyla zcela, zcela zachována. Eh, my jsme tedy přijali eh, princip eh, takzvaného nepřátelského soudu a nyní my jsme oddělili takzvané, takzvanou vyšetřovací trestní justici od sporů, které jsou spor mezi, mezi stranami, čili ne e, soudní, ne trestní právo, ale e, v zásadě právo na způsob práva občanského. E, dále e, soudní poroty. E, toto je e, další věc, kterou jsme sdělili. E, do soudního trestního práva. Toto bylo eh, zavedeno za předchozí vlády a my jsme s tím neměli žádné zkušenosti eh, s výjimkou eh, předsovětské éry krátkého období gruzijské demokratické republiky kolem roku 1921. nyní budeme mít eh, tento systém rozšířený, tedy systém soudních porod, ale momentálně není kompatibilní s evropskými systémy, takže toto ještě budeme eh, reformovat. Eh, dále zde máme systém předběžného jednání, což je možné ještě předtím, než začne soud de facto dosáhnout tímto předběžným jednáním vyrovnání. To je mechanismus, který opět potřebuje úpravu a tak, aby byl zajištěn férový přístup. My jsme zavedli myšlenku protokolu, to znamená, že žalobci dnes mají zapovinnost Eh, vést protokol o jednání, o tomto tedy jednání o vyrovnání nebo mimo soudního vyřízení. Dále, pokud se týče eh, soudních eh, trestních věcí, tak to byla moje, nebo jedna z mých hlavních priorit. Moderní standardy Evropské standardy o právech obětí jsou zde zohledňovány a podobně také další mezinárodní osvědčené postupy jsme zapracovali do našeho vlastního zákona. Úprava z července 2014 Eh, se eh, řídí eh, příslušnou směrnicí z roku 2012, která v Evropské unii stanoví práva obětí. Dále jsme pokračovali v boji proti korupci. Jak víte, Eh, tu, eh, Gruzie je od roku 2011 členem partnerství pro otevřenou vládu. Znamená to demokratickou reformu s vysokou měrou transparentnosti a zásady dobrého vládnutí. Eh, v srpnu 2014 přijala nový národní koordinační mechanismus pro generálního prokurátora, to je jeho jmenování a e, mohou se do celého procesu zapojit nyní také příslušníci občanské společnosti, to je asi ta nejdůležitější část reformy. Dále zde máme nový zákon o informacích a e, tento zákon je už od roku 2013 povinný pro veřejnou zprávu a která je povinná e, podávat dokumenty, poskytovat dokumenty v elektronické podobě. Eh, tím eh, se eh, zvyšuje míra transparentnosti na úroveň mezinárodní standardu. Dále součástí byla ochrana whistleblowerů. Máme zde dva důležité zákony, které jsou eh, významnou součástí antikorupčního mechanismu opět na mezinárodní úrovni. Eh, moje ministerstvo eh, přišlo s pozměňovacími návrhy, které již byly zapracovány. V oblasti lidských práv, jak bylo řečeno panem předsedou, První eh, strategie pro lidská práva eh, v Gruzii byla schválena eh, v parlamentu v dubnu a červenci 2014. Máme zde zpočátku sedmiletou strategii a je to tedy mm, prostupujeme procesem velmi transparentním a inkluzivním, včetně zapojení občanské společnosti. Máme zde instituce, jako je veřejný ochránce práv, eh, zapojují se národní i mezinárodní nevládní organizace a eh, pan Tomas Hammerberg, který je speciálním vyslancem v Gruzii pro lidská práva. Antidiskriminační zákon, eh, to byla jedna z našich priorit a možná ta nejtěžší část a nejbolestnější část reformy. Konečně tedy od jara 2014 nám to funguje a je to o nediskriminaci na základě odlišnosti jazykových, sexuální identity a podobně. A e, týká se to jak veřejné, tak soukromé sféry jakákoliv podoba diskriminace přímá, nepřímá eh, nebo eh, vícenásobná je samozřejmě zakázána podle tohoto zákona. No a závěrem ještě eh, několik statistických údajů, které pocházejí za posledních pět let Evropského soudního dvora a naše vlastního soudnictví je vidět, že narostla důvěra v justiční systém eh, v Rusii. V roce 2010, první polovině 2010, jsme měli kolem 200 eh, případů eh, stížností proti výkonu státní zprávy, zatímco loni to bylo za stejné období 79 a e, letos už jen 50 za první půl rok. Lidé se e, méně obracejí na Štrasburský soud z důvodu, e, že by se nemohli domoci pravomoci doma. Domníváme se, že demokracie a právní stát je v Kruzii ve velice dobrém stavu a zlepšuje se. a já samozřejmě eh, budu naslouchat dalším, eh, dalším radám a doporučením a až se uvidíme příště, podávám zprávu, jak jsme si vedli. Děkuji mnohokrát paní ministrini a nyní s vámi povedeme diskusi. Nejprve dám slovo zpravodaj zprávy eh, panu Mamikincovi. Eh, eh, Vážená paní ministrně, je pro mne ctí vás přivítat v Evropském parlamentu společně s kolegy z výboru AFET. Rád bych prohlásil, že skutečně v současné době eh, zde mezi nás přichází náš přítel. Já jsem se setkal s paní ministriní v Tbilisi, když jsme se zaměřovali při naší misi na zjištění eh, údajů. Eh, byli jsme tam v září a já jsem tedy sledoval, co se ve skutečnosti děje přímo na místě v Gruzii. Rád bych tedy hned na úvod eh, řekl, že Gruzie se vydala na cestu, kterou se vydala, vydalo Lotyšsko, když jsme podepsali dohodu o přidružení a následně jsme se připojili k roce 2004. Gruzie činí vše, co je v jejich silách a zlepšuje, skutečně rychle zlepšuje svůj soudní systém. Nehledě na různé politické názory, které eh, Gruzii jsou, mezinárodní pozorovatelé dosah, konstatovali dosažení pokroku ve změnách právního systému v Gruzii. Samozřejmě podobně jako vy jsem slyšel o selektivní spravedlnosti takzvané v Gruzii, ale nemůžeme popřít, že dochází k pokroku, k němuž dochází v Gruzii. Vážení kolegové, Gruzie není zemí, která by z ničeho nic se vydala cestou integračního procesu do EU. Gruzie je zemí, kolegové, která prožila před šesti lety válku. A část území je stále ještě rozdělena v Gruzii. Naše politická skupina, sociální demokraté, nemohou popřít, že teritoriální integrita je zásadní věcí. Podle mého názoru, když hovoříme o soudním systému, musíme poskytovat asistenci Gruzii nejen milými slovy, a nebo využívat něco jako obětního beránka. Všechno to, co řekla paní ministrině, je v skutku výsledkem práce mm, skupiny lidí a je to také skutečnost, že soudy v Gruzii jsou nezávislé, jak jen to možné je v zemi, kde je právní stát. Sociologické údaje uvádějí, že nehledě na rozmanité názory, eh, lidé v Gruzii věří eh, systému a každoročně tato důvěra narůstá, dokonce každým měsícem narůstá. A my bychom vám chtěli pogratulovat k těmto dobrým výsledkům v Gruzii. Samozřejmě, že zpráva pana Tomase Hamrberka Eh, hovoří o tom, že zapotřebí eh, uznat to, co bylo dosaženo. Hm, a velice pomáhá eh, Gruzii právě to, když toto uznáme. A abych nezdržoval, chtěl bych říct, že v Tbilisi jsme se ještě setkali se všemi politiky, včetně opozičních politiků. se stranou sjednocení národního a zbývalo se pana Sakašviliho. A když uvádíte, že současný systém je špatný a stojíte proti stávajícímu systému jako politik, tak proč Sakašvili nemůže ani odpovědět? a poskytnout informace, odůvodnit eh, takovéto eh, tvrzení. A takovou to odpověď jsem nedostal, což je velice důležité. Ještě jednou vás zde vítám, paní ministrině. Děkuji mnohokrát a nyní dostane slovo pan Plenkovič. Thank you very much, uh, eh, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, eh, děkuji vám, paní ministrině, za přehled pokroku v Gruzii v oblasti reformy justičního systému. Eh, já bych chtěl vyjasnit naši pozici za EPP. Nás velice těší chystané závěry Eh, naší no, dohody o eh, přidružení a eh, posílené spolupráci a těší nás úspěchy dosažované Gruzii v oblasti konsolidace reformy, demokracie, reform a tak dále. A samozřejmě velice vítám také pokojné předání moci v letech 2012 a 2013. Vzhledem k tomu, že vy sama máte zkušenosti s prací v, u Evropského soudního dvora pro lidská práva ve Štrasburku. Zajímalo by mě vaše stanovisko k nedávné rezoluci eh, Rady Evropy o fungování demokratických institucí eh, v Gruzii. Tam totiž bylo jasně řečeno, eh, že celý proces je zastěňován stíháním prakticky všech vysokých představitelů předchozí vlády, což naznačuje zneužívání justice pro politické cíle. My víme, že selektivní justice se odehrávala nejenom tedy vůči prezidentu Sakašvilimu, ale také tím byli postiženi další eh, politici, opoziční politici v Gruzii. Eh, pro nás je důležité, aby se zajistilo to, že eh, váš pokrok, a tady se odvolávám na zprávy pana Hammerbergera, evropského představitele, evropského poradce v Gruzii, tak je třeba říci, že eh, je poměrně těžké a zdlouhavé eh, dosáhnout eh, vyrovnaných vztahů s opozicí. Rád bych, kdybyste se vyjádřila k těmto poznámkám. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Žerek. Děkuji vám. Paní ministrně, chtěla bych chtěla by vyjádřit vysoké ocenění eh, k tomu, co jste eh, historicky dokázali v Gruzii, eh, navzdory těm obtížím, které zažíváte, pokračuje budování státu Mm, mnoho z nás, kteří jejich země také získali nezávislost na konci studené války, e, vědí, jak těžký je to proces. E, navíc e, v Gruzii je to těžší, protože po demontáži sovětského státu budujete stát vlastně od začátku. A Eh, to znamená, že eh, u vás více než kde jinde si to eh, vyžaduje společenský koncesus, takže nás velice znepokojují informace o postupu vůči předchozí gruzínské vládě. A přičemž hovoříme, jak to řekl už předřečník, že došlo k pokojnému předání moci a my víme, že nejlepší eh, rozlišení mezi demokratickou a nedemokratickou vládou je to, jak odstupuje od moci. Navíc represe, s eh, níž se potýká bývalý prezident, eh, konfiskace a tak dále, to ne, nevypadá, jako kdyby šlo o skutečně výkon spravedlnosti, ale spíše to vypadá jako represe vůči konkrétní osobě. My samozřejmě přejeme Gruzii všechno nejlepší a Západ my tady chceme podporovat eh, zdravé procesy v Gruzii, ale zdá se, eh, že v Gruzie skutečně potřebuje eh, silný konsensus a potvoru obyvatelstva, jenomže tyto kroky, tyto postupy tomu škodí. A škodí to také těm, kteří chtějí podporovat nezávislost a bezpečnost Gruzie. Senior Autrevičius. Děkuji mnohokrát, pan Autrevičius. Thank you, uh, Madam Minister. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní ministrině, eh, děkuji vám za to, že jste mezi nás zavítala a dala podat nám zprávu o postupu Gruzii eh, v oblasti reform právního státu a hlavně justice. Je velice důležité, když rozhodující představitelé s námi vedou otevřenou výměnu názoru. Čili k těm reformám, za které zodpovídáte vy. Posouzení a vyhodnocení nezávislosti soudců a reformy justice. Tady by mě zajímalo, jak nová generace soudců a advokátů, kteří jsou důležitými prvky a e, signály změny e, v Gruzii, tedy do jaké míry eh, získává justiční systém nové kompetence, nové schopnosti spíše. Eh, to znamená, zda soudci, kteří studovali na západě, se vracejí do Gruzie a slouží maximálně své vlasti. A dále reformy, eh, tam záleží hlavně na jejich implementaci, tedy na rozpočtu, který je k tomu dispozici. Eh, jak byste okomentovala eh, ty části rozpočtu, které jsou právě vynakládány na reformu justice a legislativy a také samozřejmě část těchto prostředků přichází jako pomoc od EU. Je tam podle vašeho názoru dostatek peněz a do jaké míry jsou naplňovány potřeby v Gruzii? Děkuji mnohokrát to není paní Grigule. Godéma ministerskundze. Eh, Godéma. Paní ministrině, paní velvyslankyně, pro mě skutečným potěšením vás zde přivítat v Evropském parlamentu, protože pro mě jako lotyšskou poslankyně, pro mě velice snadno srozumitelné, o čem hovoříte. Velice dlouho jsme žili ve stejné zemi. Nyní Lotyšsko je součástí EU a Gruzie hledí směrem k EU. Evropský parlament, podle mne, musí poskytovat maximální podporu a zdroje, kde je to možné. Také bychom měli mm, chápat to, že e, žít v Sovětském e, svazu znamenalo, že mnohé struktury byly velice vzdáleny demokratickému systému a my žádáme již e, od vaší země, abyste se mm, přiblížili úrovni starých demokracií. To se nemůže stát přes noc a je to dlouhá cesta. Lotyšsko velice blízce sledovalo parlamentní vozby v Gruzii a měli jsme obavy o výsledky. Ale pak jsme viděli, že tyto volby byly skutečně demokratické, velmi dobře zorganizované a jsme si tedy jisti, že se vám podaří implementovat reformy, že jdete správným směrem. A Nyní odpovědností EU je poskytovat asistenci tam, kde je to zapotřebí. Ještě jednou vám děkujeme, že jste přišla, že k nám e, promlouváte. A z naší strany si myslím, že v nás uvidíte přátelé a ti, ty, kdo vás podporují. Přeji vám hodně štěstí. Děkuji mnohokrát, pan Meserek. Uh, thank you. Děkuji, pane e, předsedo. Paní ministrině, Velice nás těší, že jste mezi nás přišla, že před nás přestupujete pravidelně jako před parlamentní výbor. Samozřejmě, a kolegové ji se zmínili, i já pocházím ze země, z východní Evropy, z Maďarska, kde chápeme problémy související s ekonomickou, politickou a sociální, eh, eh, sociálním přechodem, transformací a navíc váš region prožil o mnoho více konfliktů, než které jsme zažili my. V Gruzii neúnavně postupujete směrem k EU a snažíte se přijímat, e, držet se evropských hodnot. E, e, my sami někdy máme problémy s některými otázkami. Chtěl bych poblahopřát vám a vaší administrativě k velice komplexnímu Eh, politickému přechodu, který je eh, téměř eh, bezprecedentní v daném regionu. Parlamentní Další volby, ústavní změny, prezidentské volby, to už je velice komplikovaná věc v kterékoliv státě, nehledě na obecnou transformaci, takže vám k tomu chceme poblopřát. Nicméně bych také rád zdůraznil jeden aspekt, s nímž se potýkají všechny země, které se transformují. Jedná se o oblast prevenci korupce a v podstatě snižování úrovně korupce. Je to problém kdekoliv, kdekoliv ve východní Evropě také. Přesto bych rád viděl, a to je otázka na vás, zda máte nějaké plány na to, abyste provedli silnější eh, aktivitu vůči korupci na vysoké úrovni, protože vnímání naší společnosti je takové, že eh, právě eh, korupce na vysoké úrovni na vysokých mm, úrovních ovlivňuje a mm, rozleptává politickou demokracii. Hmm, teď se rád zeptám já. Paní ministrině, zaprvé bych rád řekl, že pro nás je Gruzie nesmírně důležitou zemí v sousedství Evropské unie a sousedí také s Ruskem a Tureckem a je také zemí transferu energetických toků. Eh, chtěla jsem se zeptat, a také je blízko oblasti různých náboženských sporů. Je tady explozivní situace. Gruzie musí vlastně udržet rovnováhu ve velice komplikovaném okamžiku. Reforma justice se ubírá tímto směrem. Co dělá kromě tohoto vláda Gruzie, aby zachovala tu nezbytnou rovnováhu? A nyní jako poslední řečnice paní Piry. Thank you. Uh, Děkuji, eh, paní ministrině, za to, že jste mezi nás zavítala. Já bych chtěla zdůraznit jedno, jednu věc z toho, co jste řekla. Eh, Gruzie eh, nastavila důležitý benchmark, respektive dosáhla ho v oblasti změny, respektive předání moci po svobodných volbách. To je Eh, věc, která už se nedá zvrátit a myslím, že si to gruzinci budou dlouho pamatovat. Víme, že také předchozí vláda provedla mnoho reform, ale ne v té oblasti, která spadá do vaší kompetence. Eh, justice, tam musíme říci, že předchozí eh, vláda nechala mnoho práce nedokončené. Čili máte to hodně na práci. Eh, zajímalo by mě, eh, zda vidíte, nebo jak chcete zajistit, aby ty reformy, které provádíte, byly trvalé, aby eh, také ty pozitivní demokratické opoziční síly v tom mohly pokračovat. Dobře, a nyní požádáme paní ministrině, aby pak, když to bude možné, v deseti minutách reagovala na všechny naše otázky. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji. Eh, já bych eh, chtěla eh, říci, že tam, kde to nebudu mít anglicky, přepnu do francouzštiny. Selektivní justice, o tom se hovoří hodně v Gruzii, eh, v Americe, v Bruselu. A je to pojem, který se neustále vrací a eh, také od přátel eh, Gruzie ho slýcháme. Pro mě to má důležitý význam. Znamená to, že jsme pod mikroskopem a že naši přátelé sledují a záleží jim na tom, jak se nám vede. To jsou věci, které pomáhají Gruzii a to jsou lidé, kteří chtějí pomáhat Gruzii a eh, kteřím záleží na reforma mě na ministerstvu, na tom pracujeme už dva roky. Novinkou ovšem je to, že do, eh, přátelé Gruzie se domnívají, že eh, trestní řízení eh, proti bývalým gruzinským vysokým představitelům, dnes opozici, eh, tak to se zakládá na faktech. Dnes nikdo není schopen říci, že by Eh, za, těmi, za tímto trestním stíháním nebyly skutečnosti, skutečnosti tam jsou a eh, jsou velmi znepokojivé. Eh, jako příklad vedla bývalého prezidenta Gruzie. Takže stručně řečeno, to obvinění spočívá v tom, že bývalý prezident Sakašvili je stíhán za kroky proti nezávislé televizi proti pokojné manifestaci v roce 2007, to si také všechno budete pamatovat, a zbytí pana Gelašviliho, tehdejšího poslance. To jsou ty nejznepokojivější eh, obvinění proti bývalému prezidentovi. On sám Eh, před dvěma lety na svém vlastním Facebooku, který používá často, eh, připustil, že on ani jeho vláda eh, nejsou schopni garantovat nezávislost gruzínské justice. Pro mě toto přiznání je velká úleva, protože Gruzínci potřebují uznání uznání a připuštění toho, že došlo chybám. Já se domnívám, že toto přiznání, připuštění faktu a možná eh, snaha požádat o odpuštění těch, kteří byli odbětmi, by mohla pomoci eh, smíření ve společnosti. Eh, máme zde tisíce eh, lidí, kteří se stěžují na to, že s nimi bylo špatné, špatně zacházeno ve věznicích při vyšetřování, že přicházeli o majetek a tak dále. Tady skutečně máme tyto stížnosti a existují, existují oběti. Eh, vy jste tady zmínili, že já jsem skutečně, mě se dostalo vzdělání ve Francii, pracovala jsem ve Štrasburku u Evropského eh, soudu pro lidská práva a vím, že justice je o právech, zejména o právech obětí. Je nepopiratelné, eh, že eh, v trestních případech, o kterých se tolik hovoří, jsou fakta. A my, samé ministerstvo, mohu říci, děláme všechno pro to, abychom reformovali systém tak, aby každý obvinění, včetně pana Sakašviliho, se mohl spolehnout na spravedlivý soud. Ovšem obětem a justici nemůžeme říci, že spravedlnost nebude já jako ministrině spravedlnosti takto hovořit nemohu. Oběti mají pravdu, mají právo na pravdu. Matky synů, kteří byli zabiti v ulicích za předchozí vlády a nic se nevyšetřovalo, tak ty dnes mají právo na justici. A to se týká také e, zabíjení, které se odehrávalo v režii e, ministerstva vnitra, aby se prokázalo, že e, tehdy vláda postupuje proti opozici či rebelům, demonstrantům. Ono to všechno záleží na tom, jak to vnímáte, jak to vidíte. A tady eh, je třeba něco vybojovat. Proto já se tolik snažím posílit postavení soudců, aby soudci byli skutečně nezávislí, bez závislosti na kýmkoliv v exekutivě, včetně mě. A samozřejmě eh, ten systém je třeba zreformovat legislativně, to znamená, aby Každý obviněný měl právo a prakticky schopnost se bránit. Samozřejmě, že v justici přetrvávají nedostatky, k čemuž se dostanu, ale naše reformy byly úspěšné v tom, že dnešní gruzínský soudce, včetně soudců na vysoké úrovni, Eh, tito soudci dnes eh, se nebojí pochybovat. Eh, dříve to tak nebylo. Dříve v těch vysoce citlivých případech nebylo možné vyjádřovat pochybnosti. Dnes tedy ta pochybnost ve prospěch obviněného je princip, který se uplatňuje. Čili eh, jde o vytvoření eh, systému, kdy eh, každý obvinění, včetně prezidenta Sakašviliho, bude mít právo na spravedlivý soud. Toto je podle mě jediná metoda, jak vám, vážení dámy a pánové poslanci, Eh, jediný způsob, jak dokázat, že je možné gruzínské justici důvěřovat a taktéž gruzínským soudům. Eh, v rezoluci eh, se hovoří o mé práci pro určitou organizaci, tedy soud pro lidská práva. Já jsem tam hovořila skutečně 10 let a mohla jsem tam zůstat až do důchodového věku 65 let, ale já jsem Eh, se toho postu vzdala, vrátila jsem se do Gruzie, eh, poněvadž jsem tam eh, si byla vědoma masivního porušování lidských práv. A dá se říci, že gruzínská opozice se snažila hodně podkopat důvěru eh, důvěru eh, svých členů eh, v zpravodaje. A já, já tedy myslím si, že jako bývalá pracovnice vím, jak je možné nazírat na to organizace Gruzie. Eh, vládní garnitura z let 2003 až 2012, kdykoliv eh, eh, zažívali kritiku ze strany Evropy, označovala je za ruské agendy. Třeba také Hammersmith, který je vaším vyslancem, si to zažil na vlastní kůži. U nás tedy v za naší vlády je tomu jinak. Eh, kritika je vždy považována za cenou a je třeba tomu eh, naslouchat, eh, čili náš styl je úplně jiný. Pokud se týče konfiskace majetku, ráda bych vám řekla, že nemáte správné informace. Informace, které jste dostával, nejsou pravdivé. My nemáme žádná konfiskační opatření, ta prostě neexistují. Nepadlo žádné rozhodnutí v tomto smyslu. Nicméně existuje soudní rozhodnutí ze srpna 2014, které já bych se neodvážila kritizovat. V němž gruzínský soudce rozhodl, zmrazit eh, řadu majetkových položek. A pokud jsou zde právníci, asi budou se mnou souhlasit, že zmražení majetku není konfiskace. Zmražení znamená, že Sakašviliho rodina nemůže prodávat svůj majetek. Já zde mám seznam položek tohoto majetku a máte-li zájem, mohu vám ho poskytnout. Není problém. To jsou položky majetku, eh, které Sakašvili eh, získal v roce 2009. Eh, poněvadž poněvadž je souzen pouze za záležitosti z let 2009 až 2012, čili majetek, který získal před rokem 2009, je nedotčen. Takže já myslím, že tady je třeba eh, postupovat opatrněji, poněvadž z právního hlediska konfiskace je něco úplně jiného a to znamená, že informace, které máte, jsou zcela milné. Ano, teď jsem dostala eh, pokyn, že mám skončit a přecházím do francouzštiny jsem tak trochu hovořila o té milné informaci nebo o těch milných informacích, které občas dostáváte od bývalé vlády. Samozřejmě je třeba získávat informace ze všech zdrojů, aby člověk měl jistotu, že je dobře informan, že je schopen potom dospívat k rozhodnutím na základě informací, ale je třeba být také pozorný a bdělý vůči těm informacím, které člověk dostává. My s neklidem hledíme na to, jakým způsobem se dostávají tyto informace k vám, jak jsou organizované. Já se vracím právě ze Spojených států, kde jsem byla na oficiální návštěvě, abych právě hovořila o naší reformě a abych eh, iniciovala různé eh, projekty eh, spolupráce s americkou a gruzinskou justicí. A viděla jsem, že bývalá vláda, která je v současné době v opozici, začínají vytvářet eh, struktury, které jsou paralelní ke státním strukturám. Eh, například eh, vytvářejí takzvané think tanky, cestují, ob, objíždějí nejrůznější agentury a kanceláře, aby ukazovali, že Gruzie je na špatné cestě. Uh, ale tady je zklamu. Gruzie není na nesprávné cestě, my jsme na dobré cestě, ale co absolutně potřebujeme z, vaš, z vaší strany je uh, pozornost, kterou dáváte a věnujete každému našemu aktu, každé reformě. Potřebujeme od vás i rady a potřebujeme, abyste sledovali procesy, které se udehrávají u nás. Veškeré vaše rady jsou dobře, jsou vítány a velice ceněny, protože v mé práci vaše rady, rady pana zpravodaje, pana Lambera, eh, komise, rady nejrůznějších komisařů, které nám byly dány byly velice nápomocné, aby nás udrželi na dobré cestě. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste si mě vyslechli, za to, že jste vůbec akceptovali, abych mezi vás přišla. Samozřejmě vám mohu dodat veškeré informace. Eh, vaše otázky byly velice fundované a mohu vám k ní dodat další informace a očekávám, že budu mít další příležitost, byť třeba i v jiné formě, abych vám dodala všechny informace, které jsou nezbytné, abyste věděli k reformě spravedlnosti, ale také k rekonstrukci státu, které se zúčastním, eh, co by ministrině vlády. Jaký máme? To je jediný cíl. To znamená, my nechceme zůstat co možná nejdéle u vlády, abychom zapomněli na to, co chceme, na, na demokracii A možná, že v roce 2016 se současná opozice dostane zase k Proč ne? Ale my chceme vybudovat takový stát, který má fungující struktury a instituce a nikdy v životě už bych si nepřála, aby gruzínský stát závisel na Eh, osobnostech. To by nebyla, to není demokracie a my bojujeme za ústavní demokracii, za to boju jak já osobně, tak celá naše vláda a těší nás vaše neustálá podpora. Děkuji vám. Eh. Děkuji mnohokrát, paní ministrině já jsem z těch, co jsou přesvědčeni, že vztahy se sousedy, včetně s Ruskem, musí být kompatibilní s hodnotami Evropské unie. Chtěl bych vám poblahopřát ve vašich reformách, popřát hodně úspěchu i v dalších reformách v udržení svrchovanosti Gruzie, což je stejně důležité pro vás, jak pro Evropské unie. A jste zvaná, kdykoliv budete chtít přijet mezi nás. Děkuji mnohokrát a za minutku budeme pokračovat v našich diskusích. Le voy a dar la palabra ahora si quiere intervenir al señor Maminkin. A nyní bych rád dal znova slovo panu Maminkin, si mu přejeli on si to. Mm, paldies, godatais priekšsēdētāji kungs, godatie kolēģi. Vážení kolegové, Vaší pozornosti předkládám návrh zprávy ohledně připravenosti Gruzie k dohodě o přidružení mezi EU a Gruzií. Na misi jsem 8. a 9. září odjel do Gruzie, abych osvědčil eh, tamní skutečnosti. A setkal jsem se prakticky se všemi ve vládě či v opozici, s prezidentem, eh, premiérem, ministrem zahraničí, spravedlnosti a také s nevládními organizacemi těmi, kdo reprezentují sexuální menšiny, náboženské kruhy eh, s pravoslavnou církví. Eh, jak víme, eh, církev má významný význam. 95 gruzínských obyvatel má důvěru v církev. Bylo Mm, také se mohl vidět nelegální hranici v Jižní Osetí. A tyto hranice byly ilegálně vybudovány, není možné je fyzicky překonat a není možné tedy ani například získat penze pro uh, osoby v důchodu. Já bych chtěl zdůraznit, že podle mého stanoviska liberalizace víz v budoucnosti z Gruzí do určité míry pomůže vyřešit otázku územní celistvosti, protože ty osoby, které nyní žijí v Abcházeji, Jižní Oseti, by měly příležitost vrátit se zpátky, využívat gruzínské pasy, reintegrovat se do gruzínské země. Chtěl bych vyjádřit vděčnost novým zpravodajům. Už jsem měl příležitost se s nimi setkat z různých politických skupin. A také bych chtěl vyjádřit vděk e, těm, kdo se mnou budou hovořit v následujících dnech a, a e, očekávám vaše poznámky. Plenkovič. Prosím, pan Plenkovič má slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane zpravodaji, velice mne těší, že jste na sebe vzal to úsilí a eh, navštívil za tak krátké doby vašeho mandátu Gruzii, abyste eh, mohl ověřit tamní situaci. A to se také reflektovalo ve vašich eh, poznámkách po projevu paní ministrině. Myslím, že eh, v kontextu eh, těchto eh, dohod pane Štětina zde není, tak proto já bych rád zdůraznil, že velmi podporujeme ratifikaci a že jsme pro svolení ze strany Evropského parlamentu pro dohodu o přidružení, která bude užitečná pro Gruzii. A jak jsme slyšeli v předchozí diskuzi, Gruzie prochází velice zajímavým eh, procesem transformace. Nejedná se tu jen o situaci na Ukrajině, v Moldavsku, to všechno bychom měli vidět, všechny tyto země bychom měli vidět v podobné perspektivě. Já vím, že u nás například eh, ehm, nebyla tato eh, dohoda o přidružení pro tři země najednou. A, a doufáme, že toto bude eh, hladce politicky schváleno. Když hovoříme o celkovém hodnocení, zejména mám-li na mysli eh, zprávu paní ministrině, hm, tuto zprávu, která před námi leží, potřebujeme také se realisticky podívat na to, co bude součástí našeho usnesení ohledně stavu fungování soudnictví, eh, parlamentního združení při eh, Evropy. Měli bychom se podívat na ten text a zdůraznit ty prvky, kde naše eh, pozice by neměla být využita takže by se, že by, co si mělo poškozovat opozici v zemi. Eh, měli bychom tedy velice obezřetně eh, zvažovat eh, při předkládání pozměňovacích návrhů to, jak posílit soudní systém a měli bychom se, se vyhnout nebo předejít tomu, aby docházelo k nějakému politickému nátlaku v Gruzii. Mnozí z nás se zmínili o tom, že jsme rádi, že Gruzie má pozitivní eh, směřování k EU, ale přejeme si také demokratické fungování této země. To je z mé strany zatím vše. La señora Grigule. Děkuji, nyní má slovo paní Grigule. Ehm, Godātā komiteja, ehm, iepazīstoties. Dámy a pánové, pane předsedo, poté, co jsem si pročetla návrh zprávy pana Mamikince, musím prohlásit, že podle našeho stanoviska je to velice dobrý návrh, velmi objektivní, hodnocení situace. Je vidět, že Spravodaj se setkal eh, se širokým spektrem politiků, navštívil země, setkal se zástupci nevládních organizací. Jako nováček v parlamentu bych chtěla popřát panu Mavikincovi, aby takto pokračoval dál v této zprávě. Před hodinou jsme viděli práci na dohodě o přidružení s Moldavskem. To také byla úspěšně předá. Děkuji. Thank you, Chair. Uh, first of all, I... Především bych chtěla říci a poblahopřát zpravodaji k jeho dobré práci na tomto návrhu. Je komplexní, velice rychle sestaven, což je bod navíc eh, v tomto výboru. Eh, obecně se shodneme nad většinou eh, textu, předložíme pár pozměňovacích návrhů, které se netýkají mm, toho klíčového sdělení ale eh, v podstatě by se jednalo, dejme tomu, dvě věci. Chtěli bychom zdůraznit, eh, že tato dohoda DCFTA, tam bychom měli zajistit, že Gruzie, VTO a další, eh, a budeme žádat komisi, aby zajistila, že aby Gruzie neomezovala nebo ne, neustřila své obchodní aktivity v regionu má si udržovat také své regionální obchodní styky. To je důležité obchodně i, nebo ekonomicky i politicky. Trošku nám chybí v té zprávě nějaký odkaz na ženevské do, eh, vyjednávání, ženevské dohody. A dříve či později by toto mělo přinést určité výsledky nejen na úrovni mezinárodní diplomacie, ale i eh, práva a potom bych chtěl připomenout investice do energetické politiky v jižní části Gruzii. Konkrétně se jedná o vodní elektrárny. Podle našich informací plně neodpovídají úrovni reglementace EU. Na to bych chtěl tedy upozornit náš výbor, tam by mohla být nějaká věc, kdybychom žádali plnou, eh, plné sladění s právními předpisy EU. Jinak eh, je to velice dobrý návrh a ještě jednou za něj děkuji. Máme čas eh, na jeden nebo dva další příspěvky, eh, než vrátím slovo panu zpravodaji. Máte někdo zájem? Ne, takže vracím slovo panu Mamikincovi. Děkuji vám. Ještě jednou, kolegové za vaše připomínky. Eh, beru je v úvahu. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 22. října. A ještě jednou vám děkuji. Eh, děkuji vám všem za zájem o toto téma a děkuji za to, že jste se podělili o své názory. Pues vamos a a detenernos la Tady zase budeme potřebovat tak dvě minutky, abych požádal uh, tureckého ministra zahraničních věcí, aby se dostavil ke mně a zatím vám všem děkuji, že jste se účastnili této diskuse. Děkuji. Moja.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 Nyní se mi dostáváte cti eh, převzít předsedání dnešního zasedání eh, zahraničního výboru. Vítám pana ministra Volkana Boskira, eh, který je ministrem z turecké vládě pro evropské záležitosti a vyjednávání. Mnozí z vás poslanců ho znali, znají buď to z dřívější diplomatické kariéry, nebo v době poslancování ve eh, Velkém národním shromáždění Turecka, případně také předsedy zahraničního výboru. Pan eh, Boske eh, byl na ministerstvu zahraničních věcí sekretářem pro Evropskou unii a vyjednávání. Také se setkal a setkal teď po poslední zprávě o postupu rozšiřování z Října eh, se samozřejmě musí setkat s, ministr, s komisařem pro rozšiřování panem Filem. Ministerstvo eh, tedy eh, spolupráce, respektive vyjednávání o dalším eh, přibližování Evropské unie a Turecka eh, může pokračovat jenom na základě vzájemné výhodnosti. Eh, toto vyjednávání bylo zahájeno v roce 2005 v Lucemburku, ale ukazuje se, že toto vyjednávání v případě tureckého evropského procesu je rozsáhlejší a komplikovanější než je obvyklé, poněvadž Turecko má eh, unikátní postavení. Eh, v loňském roce byla podepsána dohoda o přidružení a zajímají nás reformy v oblasti soudnictví a základních svobod. Také bychom ocenili vaše vysvětlení o sladěvání zahraniční politiky Turecka s politikou Evropské unie, což patří k velmi důležitým aspektům, a to vzhledem k tomu, vzhledem mnohým výzvám, které eh, momentálně existují ve vašem sousedství. No, my víme, že eh, výzvy eh, jsou všude, ale ve vašem regionu se nahromadili, čili byli bychom rádi, kdybyste se vyjádřili k vašemu pohledu na oblasti Iráku, Sýrie a také v oblasti boje proti organizaci ISIS zejména boje, které probíhají v blízkosti tureckých eh, hranic, eh, zejména v oblasti Kobane. Já vám, pane ministře, nyní dávám slovo na 10 eh, až 15 minut a poté bude čas na debatu s europoslanci. Pane předsedo, vážení členové zahraničního výboru, je mě potěšením, že zde dnes s vámi mohu být Vidím zde eh, mnoho obličejů, mnoho tváří, mnoho přátel, které znám z dřívěžka, ale také eh, nových poslanců. Ovšem, eh, každopádně je to pro mě potěšením a jsem rád, že jste mi dali tuto příležitost. Pohovořil bych o tom, jak se Turecko staví, respektive jaká je nová strategie Turecka eh, vůči Evropské unii, přičemž samozřejmě eh, přál bych si, aby to nebyl monolog, ale spíše dialog a proto velice pozorně budu naslouchat vašim otázkám a pokusím se vám maximálně odpovědět. Tak především v Turecku máme novou éru. Turecký prezident byl poprvé zvolen všelidovým hlasováním. Máme také novou eh, vládu, mm, nového ministerského předsedu a nového prezidenta. A lze tedy hovořit v mnohem ohledu o novém Turecku, který všem potvrzuje, které všem potvrzuje některé minulé kroky, zejména na směrování směrem k Evropské unii. A já si myslím, Eh, že k těm eh, signálům eh, patří také to, že já jsem nyní ministrem pro evropské záležitosti po té, co jsem de facto desítky let pracoval v zahraničních službách a diplomatické službě v souvislosti s EU. No samozřejmě to časově se shoduje s obnovou Evropského parlamentu, eh, který tedy došlo k částečné personální obměně a zároveň tento eh, parlament má daleko vyšší pravomoci. Eh, také máme nové, nově obsazené posty šéf a rady. Čili ty změny, řekněme, nová Evropa a vznik nového Turecka de facto mají časově stejný horizont. Takže já bych eh, vám není rád vysvětlil to, eh, čeho se nám podařilo za poslední měsíce vypracovat. Tak především máme novou strategii vyjednávání s Evropskou unii a eh, tato strategie bude součástí naší ústavy obsahuje vizi, obsahuje představu o tom, jak naše vztahy mají probíhat dále. Je to naše hlavní eh, platforma a činíme také další kroky. Především tady máme tři pilíře. Prvním pilířem byla politická reforma a Turecko staví politické reformy na první místo. Když jsme zahájili vyjednávání, už tehdy eh, komise říkala, že dostatečně plníme politická eh, kritéria. No a nyní bude naší prioritou eh, to hodnocení dostatečně plní na, změnit na zcela plní. A toto eh, bude také součástí vyjednávání a práce mezi naším eh, ministrem a příslušnými různými eh, kolegy v komisi. Půjde zejména o justici, kde je třeba provést reformy a hlavně je tedy implementovat. Já jsem tedy v pondělí požádal, aby ta příslušná skupina, na které se schová, scházíme od roku 2004, aby se její název změnil z Reform Monitoring Group na Reform Action Group. Druhý pilíř. To bylo schválení evropského AKI v Turecku. My této části přikládáme velký význam a počítáme s dvoustupňovým národním akčním plánem. V každé kapitole eh, budeme mít také část o sekundární legislativě, eh, která bude zavedena do roku 2015 a poté v období 15 až 19. Eh, tato strategie byla také schválena a eh, dnes eh, to také předložím vašemu komisaři pro rozšíření. V polovině listopadu budeme mít zpracovanou druhou část této strategie a opět koncem listopadu Eh, to projednáme v komisi. My máme oběžník eh, předsedy vlády, podle kterého ministerstva mají připravenovanou legislativu konzultovat s Evropskou unii. Abychom eh, získali posudek přímo z Evropské unie, zda tyto zákony jsou v souladu s evropským AKI a e, s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. A třetí pilíř je komunikační strategie. Ten už je vypracován a byl schválen radou ministru. A já dnes na tiskové konference v 16 hodin eh, oznámím novou komunikační strategii, evropskou komunikační strategii pro Turecko. A my eh, občas se nám stávalo, že jsme eh, třeba používali fotografie, které nebyly správné, nebo jsme si dostatečně nevysvětlovali Eh, to, co chceme sdělit. Takže eh, to chceme změnit, aby skutečně eh, jsme používali přiměřené fotografie, aby tady evropské země měly o nás lepší obrázek, tedy realističtější obrázek, ale bude to platit i Eh, obráceně. Eh, takže eh, my, my jsme třeba, když Evropa zachraňovala svečenské země, které byly Eh, ve finančních potížích, tak eh, také mm, ta komunikace nebyla dobrá a Turci mnohdy nerozuměli, proč se zachraňují společnosti, které jsou z našeho hlediska velice bohaté. Takže došlo také k určitým nedorozuměním zde. My jsme v minulosti měli několik desítek eh, organizací, Eh, občanské společnosti. Dneska je jich přes 90 tisíc, z toho víc než 20 tisíc eh, nadací. Eh, Takové to nevládní organizace, organizace občanské společnosti jsou prostě demokracii nezbytné. Nedovedu si představit, jak by demokracie mohla bez ní fungovat. Jsme tady hrdí, že jich máme tolik a budou také sehrávat roli v té naší komunikační strategii vůči Evropě. A budou také spolu vysvětlovat politické procesy. V tom druhém pilíři, o kterém jsem hovořil, budou také zapojováni do rozhodovacích procesů. Druhý pilíř je velmi důležitý a e, měl by e, vést k tomu, že nebudou e, se odehrávat přehmaty v legislativní práci. Také bude předem jasné, jaké jsou plány v legislativním ohledu až do roku 2019. Budeme chtít učit, dosáhnout určité disciplinovanosti v legislativě Eh, podle tedy plánu. Dále se domnívám, že bychom měli eh, nastolit nový styl. Já jsem se zasedání tohoto důležitého výboru a dalších eh, společných výborů meziparlamentních účastnil mnohokrát a já si myslím, že bychom měli změnit styl eh, těchto setkání. Měli bychom se navzájem naslouchat, navzájem se kritizovat, naslouchat této kritice, respektovat tuto kritiku a eh, vytvářet atmosféru lepšího vzájemného porozumění. My jsme mývali setkání, kde ty výsledky nebyly příliš pozitivní, ale spíše eh, škodlivé. A já skutečně udělám všechno pro to, abych prosazoval tento nový styl, aby eh, ta setkání byla užitečná, nikoliv škodlivá. No a tím bych eh, uzavřel svou úvodní řeč, abych otevřel prostor pro výměnu názoru. E, e, vidím, že e, zde máme novou zpravodajku, přeji všechno nejlepší, jistě se setkáme a těším se na spolupráci. Děkuji vám, pane ministře. Máme velice dobrý časový rámec připravený, abychom si mohli uspořádat naše další pokračování diskuze. Předám slovo předsedovi a místopředsedovi Evrops- delegace Evropského parlamentu do, eh, pro Turecko a potom eh, zpravodajce a stínovému zpravodaji panu Van Urdenovi. Teď eh, ho tu nevidím, on se omluvil, ale je tu pan Seba, paní Jos, omluvá se předseda která také může promluvit. Eh, pan Kefalionis, prosím, máte slovo. Sorry. Sorry. Θέλω να καλωσορίσω τον Υπουργό στην Επιτροπή μας. Dovolte, abych vás velice srdečně přivítal v našem výboru. A my si jako výbor přejeme velice dobrou spolupráci s vámi. Turecko je velice důležitým partnerem pro Evropskou unii a domnívám se, že Evropská unie je rovněž nejdůležitějším partnerem Turecka. Postup v Turecku se nedostal dál tak, jak, by, jak to bylo původně zamýšleno a v nejbližší budoucnosti eh, jsem ochoten ve spolupráci s kolegy z parlamentu eh, podniknout v Turecku pozitivní kroky. Jedna věc je samozřejmě velice důležitá. Vždy to musí být za dbání všech zásad a aky. Existuje celá řada věcí, které je třeba vyjasnit mezi EU a Tureckem. Domnívám se, že Turecko je země, které je garantem pro stabilitu v regionu, ale důležité je, aby tady existovala pravidla pro dobré sousední vztahy se všemi sousedními státy regionu. A rád bych zároveň se rovněž pana ministra rád zeptal, v souvislosti s aktuálními tématy které, eh, a situací, která vznikla v tamní oblasti Středomoří. Do jaké míry je Turecko ochotno implementovat a uskutečňovat dohody OSN týkající se námořního práva a týkající se výlučné zóny. Tady uvažuji o Kypro zejména. Děkuji. Uh, Děkuji, pane Kefalionesi, pane předsedo delegace. Rád bych předal slovo panu, panu Takisovi Hadži Georgiu. Burje. Děkuji vám. Pane ministře, srdečně vítejte v našem výboru. Já jsem taky z Georgiu, z Kypru, z Akelu. Nejprve bych vám rád řekl, že jsem velice umírněný eh, i vůči vám, co se týče tedy eh, vašeho rezortu Turecká EU, protože to je nesmírně důležitá oblast Rovněž bych s vámi rád souhlasil v tom, co jste řekli již v minulosti a pak se postupně dostanu ke kyperské otázce. Je řada zemí v Evropské unii, Eh, které se tak trochu schovávají za kyperskou otázkou, aby zabránili eh, přístupu Turecka. Existují také různá tisková prohlášení, že Turecko může přistoupit jenom v době, kdy bude vyřešena kyperská otázka. To se všechno hezky poslouchá, ale v podstatě to také znamená pro některé. No dobře, jen ať Turecko nikdy nevstoupí a kyperská otázka nebude nikdy, nevyřešen, nebude nikdy vyřešena. Eh, musíme se snažit se navzájem přiblížit, abychom postoupili ku předu. Domnívám se, že třeba pustit se do tohoto argumentu, ale domnívám se, že tady i vy musíte mít opravdové partnery při vašich snahách o přístup a skutečné partnery můžete jedině najít v zástupcích Kypru, Řecka a některých dalších zemí. To znamená, je důležité, abyste se také obrátili spolupráci tak abychom usilovali o stejné zájmy a šli stejným směrem. Vždyť vy si přejete a celá řada poslanců rovněž v parlamentu i v našem výboru, že byste rádi zahájili novou kapitolu, ale bohužel je tomu tak, byť to není mm, příjemné, že nevyřešená kyperská otázka je hlavní překážkou pro otevření nové kapitoly. To znamená, jako kdyby člověk přes řadu stromů neviděl les. Je třeba vyřešit tuto otázku a poslední snahy a akce vaší země týkající se výlučné obchodní oblasti Kypra. To je velice škodlivé. Je to veliká zábrana pro to, aby se postoupilo dál v dohodách a e, prezident už se neúčastní rozhovoru. A teď na závěr bych vám rád položil jednu otázku týkající se islamského státu a útoku na Kurdy v regionu. Má otázka zní následovně, budete i nadále zastávat stejné stanovisko, v podstatě se nepodílet substančně, podstatně na akcích proti islamskému státu? E, tu καθεστώτος tu ή θα επιχειρήσετε κάποια στιγμή. Budete nějakým eh, způsobem eh, měnit svůj, svoje stanovisko nebo ne v souvislosti s eh, Asadem v Syrii? Děkuji vám, pane Hadži Georgiu. Jako další má slovo paní Pirdě, naše zpravodajka, a potom paní Sebanos, Stinová zpravodajka. Děkuji vám. Vážený pane ministře, děkujeme za vaše informativní předložení eh, situace. Je jasné, že usilujete o mm, přistoupení. V evropské strategii, kterou jste připravil po svém nastupu do funkce, jste poukázal na to, že reformy budou pokračovat na vyrovnání s aký Evropské unie. To jsme vítali, viděli jsme to jako velice pozitivní přístup. Evropská unie usiluje o to, aby nadále posílila demokratizaci, právní stát a základní práva této souvislosti, ale pak eh, ke kapitole 23-24 nebyly formální vyjednávání a situace není ideální. V Evropském parlamentu jsme několikrát žádali ve zprávě paní Omen z minulého eh, roku, aby se tyto eh, kapitoly projednávaly. Potřebujeme inovativní eh, postupy, abychom mohli postupovat dál, nehledě na zablokování otevřít eh, tyto kapitoly, jo, nicméně to eh, ten nejistější způsob, jak přizpůsobit eh, situaci evropským hodnotám. Už bylo mnohé zdůrazněno, jako například trvalý proces osidlování, ale také ehm, zazněly obavy týkající se kvality právního státa, státu a demokracie. V mé zprávě se budu zaměřovat konkrétně na dva prvky. Jedno je staré dobré oddělení moci, eh, tedy nezávislost eh, soudnictví a za druhé to je svoboda projevu. A já bych ráda slyšela vaši reakci na eh, komentáře z Evropské komise k těmto dvěma tématům. Děkuji vám, že jste přišel mezi nás. Doufám, že k nám budete chodit častěji v budoucnosti a těším se na plodnou spolupráci. Děkuji. Paní Sevalos, děkuji vám. Budu hovořit švédsky. Počkám, než si všichni nasadí sluchátka. Já pocházím ze Švédska. A pracovala už jsem 8 let ve výboru pro zahraniční věci v Národním parlamentu ve Švédsku. Švédsko je možná jedn, jedním z nejužších spojenců eh, Turecka pro vstup do EU. Máte tam velice širokou politickou podporu od levice až po pravici, po celém spektru. Je turecké přistoupení do EU podporováno. Vždy chceme hovořit o věcech, které mm, zmínil už pan ministr, eh, abychom mohli naslouchat a také kritizovat, protože mezi dobrými přáteli lze vést dialog o tom, co je dobré i co je méně dobré. Tady v Evropském parlamentu zastupuji skupinu zelených. Co se nás týče našeho pohledu, je velice důležité v současné době a také v nás vzbuzuje obavy eh, situace v Kobani. My bychom rádi věděli více, co, eh, jak vidí u svou úlohu Turecko v této souvislosti. Opět a opět vidíme, a je tu nejen od Kurdů, ale také od dalších, eh, máme poznatky, že Turecko v podstatě brání Kurdům aby mohli bojovat eh, proti eh, islámskému státu, spíše než naopak. Jde o to, abychom měli společnou opozici, abychom byli schopni eh, přinutit ISIS ke stáhnutí. Nejde to jen o Asada, který je nepřítelem Sýrie v tomto případě, jde také o ISIS. A v této souvislosti bychom to také měli mít na paměti. A další Potíž podle nás je mírové vyjednávání mezi grilami PKK a tureckým státem. Vím, že to vyjednávání už bylo vedeno delší dobu a rádi bychom měli ujištění, že se nejedná jen e, o e, e, takovou, takovou výkladní skříň, že budeme vidět, že k nějakým vyjednáváním dochází. Rádi bychom věděli, jaký je obsah. A také bychom vám rádi řekli, že v nás zbuzují obavy ty útoky na, na Kordy. Další otázka, která podle mě je velice důležitá, o které jsme slyšeli v posledních letech, je otázka svobody tisku a projevu. To jsou věci, které v nás buzují obavy. Můžete tak něco říci? Děkuji vám, paní Severios. Já nyní navrhuji, aby pan ministr měl příležitost odpovědět na první kolo otázek a posléze eh, si vyslechneme ještě další příspěvky poslanců. Alia Marie, pan Panceri, pan Tanok, Šake, Vergiat, Epitiej, Epitideos, Mavrides, eh, Ali. Pokud ještě někdo chcete promluvit, Eh, prosím, nechte se zapsat a nehovořte déle než minutu nebo minutu a půl, to by vás bylo laskavé. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát eh, za za to, že promluvili zástupci výborů, politických skupin, skupin zelených, stínoví zpravodové. Já jsem zapomněla poblahopřát panu Kefalo Janisovi který se eh, stal spolupředsedou JPS. Eh, eh, dnes se spolu setkáme a těšíme se na to setkání. A budu s ní samozřejmě hovořit také o tom, jak můžeme dosáhnout toho, aby JPC, které zde je od roku 1966, a bylo vytvořeno jako platforma, která bude napomáhat vztahům, nikoli je poškozovat. A mohli bychom tedy mm, společně s váženým kolegou hovořit o nových metodikách toho, jak eh, takovýto cíl eh, umožnit. Eh, rád bych tu měl úlohu rozhodčit. Já jsem také byl předseda a chci, abychom jednali eh, na, eh, na stejné úrovni, eh, aby naše hlasy měly stejnou váhu a abychom usilovali o řešení tím správným směrem. Nyní bych rád kategorizoval témata, místo toho, abych tedy přímo odpovídal. Především co se děje v Sýrii a Iráku na naší jižní hranici. Myslím, že to zbuzuje eh, starosti jak v Evropě, tak ve světě, v Turecku a také ve výborech pro a také ve výboru pro zahraniční věci. Byl jsem eh, v Německu a tam se ptali na ty též věci. v Iráku a v Syrii vycházejí najevo velice zvláštní eh, eh, entity, teroristické skupiny, které nás překvapily tím, že mají novou mentalitu, nový styl zabíjení a vstupují do našich životů jako nový druh teroristických organizací. Tím, eh, eh, tím nás přimělo k odpovědím, které mm, nejsou příliš eh, silné. Nyní tedy existuje věc, která je nazývaná islámským státem. Někdo tomu říká ISIL, což je velice nebezpečné, protože tam je slovo Levant a Levant, Levantinská oblast je mnohem širší než samotná Sýrie nebo Eh, Irák, to levantinská oblast zahrnuje Libanon, Izrael, Palestinu, Jordánsko, Kypr. To všechno je levantinská oblast. Takže ten titul, titul ISIL jim vlastně poskytujeme eh, jméno pro širší oblast. A tím z toho problému činíme mnohem širší problém. Teroristická organizace to sama opravila tím, že se zašla nazývat ISIS, eh, spíš než irácký islámský stát. Za druhé, toto uskupení je nekonvenční silou a bude velice obtížné se s takovouto silou vypořádat konvenčními eh, prostředky. Vzpomeňte si, jak eh, získali Mosul z 18, z 18 sty Eh, osobami a proti ním stálo 55 tisíc vojáků, kteří tam po sobě nechali i uniformy. A tato gerila eh, prostě získala kontrolu nad městem. Nejsou jen v Kobani nebo v malých městech. Mají více než polovinu Iráku v rukou. A když se budeme věnovat jen Kobani, tak to je jako zabíjet eh, komára, a mezi tím se rodí další další komáři. E, jediným řešením je vysušit bažinu, aby tito komáři zde nebyli. Protože e, narušují bezpečnost v regionu, v celém světu, světě, v Evropě, ve Spojených státech. Pro nás je ta situace velice obtížná. Zejména v Kobani kde eh, lidem bylo eh, vyhrožováno a snažili se zachránit si život. My jsme otevřeli hranice a první den 138 tisíc obyvatel Kobany přešlo do Turecka. Toto, toto číslo je možná vyšší než počet eh, uprchlíků Evropy, v Evropě ze Sýrie. A Teď, když na to myslíme, myslím na Kobany, eh, Protože jsem říkal, že se musíme nově podívat, eh, abychom si eh, srovnali dimenze. My jsme ani nekontrolovali tyto lidi na, na hranici, protože oni prchali, neptali jsme se, jste terorista, jste to či ono. Prostě jsme otevřeli hranice a teď jsou v Turecku. Takže mohou být z PKK, mohou být sympatizanti PKK, Eh, mohou to být jen obyčejní lidé, ale my jsme si říkali, že životy lidských bytostí musí být zachráněny a tak toto tedy je. Eh, také eh, jsme otevřeli hranice Syřanům, kteří utíkali ze Syrie před šikanou a před újmou fyzickou a jinou. Už máme 1,5 milionu Syřanů v Turecku. Opět, někteří jsou v táborech, Jiní prostě jen přešli hranice, protože měli nějaké příbuzné v Turecku, mají nějaké peníze, nechtějí do táborů a jsou tedy v Turecku. V Turecku nemáme žádné mm, omezení pro cestování, takže jsou někteří z nich v Ankaře, jiní v Istanbulu, jsou prostě někde v Turecku. 4,5 a více než 4,5 milionů dolarů se vynaložili na to, abychom jim umožnili lepší život těmto uprchlíkům. My jim neříkáme uprchlíci, ale hosté. Příspěvek západního světa je 150 milionů dolarů. Ale my jsme nic nežádali od nikoho, my to děláme z humanitárních důvodů. A myslíme si, že soused je prostě soused a jakmile tyto incidenty skončí, eh, budeme společně mít lepší výhled do budoucnosti, protože si to budou sousedí pamatovat. To je jako v roce 1988, když iráčtí kurdové Eh, když proti iráckým Kurdům byly použity chemické zbraně za Sadámova režimu. 500 tisíc osob přešlo do Turecka, zůstalo u nás rok a pak se vrátili do Iráku. My jsme otevřeli hranice lidem eh, z bývalého bulharského režimu, kteří byli ohroženi prezidentem Živkovem tehdy. 350 tisíc eh, lidí přišlo, my jsme se o ně postarali. Někteří se vrátili, jiní zůstali v Turecku. Tento rok slavíme 125. výročí sefardských židů, kteří přišli také na naše území. Jsou to turečtí občané, žijeme společně, to je náš styl. Otevíráme hranice, a pokud se lidé nacházejí v obtížné situaci, tak si myslíme, že to je nezbytné. To je něco jako situace za zemětřesení ať žijete, kde žijete, je zapotřebí se postarat o ty, kdo utrpěli po zemětřesení a musíme se o ně postarat. Pro nás je tedy důležité, abychom tento problém vyřešili. Myslím, že jediný způsob, jak tento problém vyřešit, je e, vyřešit e, situaci s touto nekonvenční e, silou. Pokud budeme posílat konvenční síly, budou tam mít potíže. Konvenční síly Pokud nemůžeme vytvořit koalici, měly by tam být v této koalici eh, mm, Spojené státy, potřebujeme také evropské vojenské síly. Pak bychom možná byli eh, schopni použít konvenční sílu. Ale jinak nikdo nechce poslat žádné ozbrojené oddíly. Všichni hledí na Turecko a obvinuje Turecko, že tam sami vojáky neposlali jak máme poslat, eh, my nechceme posílat ozbrojené vojáky do cizích zemí a proto říkáme, udělejme to tedy společně, ať je to rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, potřebujeme rozhodnutí od NATO, abychom to mohli učinit, protože jinak my navrhujeme využít nekonvenční síly, které už jsou v Sýrii, můžeme separovat opoziční síly od al qaidi ISISu, Al-Nusrach a, a další. E, e, abychom eh, mohli použít eh, osoby, které jsou schopny eh, kročit proti nekonvenčním silám a můžeme další také vyškolit, aby byli schopni takto působit, aby se vyřešil jednou proždy problém s ISIS. To je náš návrh. My navrhujeme, ať to uděláme společně, také žádáme bezletovou zónu, žádáme, až se zbavíme ISIS v Iráku, a v Sýrii. Ať tam máme bezpečnou zónu. My tomu říkáme bezpečná, nikoli nárazníková zóna. Tak, aby někteří z těch uprchlíků mohli být posláni domů, kde budou moci lépe žít a ten region e, se dá lépe dohromady. Mám tedy návrh, Eh, za Turecko a můžete předložit další návrh. Já myslím, že nikdo nemá odpověď na stávající eh, obtížnou situaci, ale musíme přemýšlet společně. Tím, že vyšleme kurdské gerily do Kobany, to, to je legenda. Kdo to jsou tyto kurdské gerily? Nikdo neví, kdo to je. To je jen e, e, taková zákulisní e, informace, tak ale nevíme, eh, o koho jde. 55 eh, eh, členů takovýto grill se vrátilo do Turecka, takže my nemůžeme věřit jen tak legendám, jenom protože se něco říká. Co se týče kyperského problému, je velice důležité vyřešit. Naše vztahy s EU se vz se vztahují k, již k, k historii. Již 50 let pokračujeme tyto vztahy eh, a vidíte, jak jsme vytrvali. Ale i ten kyperský problém tu s námi se trvává už 50 let. Z tureckého pohledu chceme kyperský problém vyřešit a Turecko učiní všechno ze svou stranu. Myslím, že je tu nová situace, nové výhody na ostrově. Za prvé, byly na jihu nalezeny nové přírodní zdroje, což bude samozřejmě báječná situace, pokud to tak je a pokud to může být využito pro ostrov eh, Kypr. A neměl by to být jeden zdroj pro jižní část ostrova, ale pro celý ostrov. Já si myslím, že hm, proti tomu nikdo nemá námitek. Za druhé, my poskytujeme pitnou vodu ostrovu dvakrát víc eh, Eh, bude k dispozici ke konci tohoto roku. A také v únoru eh, vedoucí představitelé obou stran eh, tu, mm, Kyperského ostrova podepsali deklaraci, takže se nám podařilo oddělit dvě věci. Řešení pro ostrov a dopad kyperského problému na vyjednávání v EU. My se na to díváme tak, že bychom neměli používat prvky, které jsou nezbytné k řešení kyperského problému, k otevírání kapitol. Osm let jsme otev... se nám nepodařilo otevřít 14 kapitol, protože eh, k otevření kapitol bylo, byl využíván kyperský eh, problém. A společně eh, s přáteli z Kypru, z Řecka, hlediska eh, z Evropské unie se chceme podívat na to ze širšího pohledu, abychom vyřešili tedy zaprvé kyperský eh, problém a v této perspektivě, abychom mm, eh, také postupili v naší perspektivě k EU. Let's, let's try. Pane ministře, tak teď my jsme vlastně eh, tady měli naplánovaný 45 minut eh, pro tuto výměnu názoru a bylo to zjevně příliš málo. Takže eh, já nyní apeluji na všechny tázající, aby se zkusili omezit na jednu minutu. A prosil bych tedy nyní kolegu z Libe a zkusme to, co nejrychleji uzavřít tu debatu. Děkuji, pane předsedo, budu velice stručná. Pane ministře, nikdy není snadné objevovat se před naším výborem, ale já bych přece jenom chtěla vám položit otázku. Eh, já jsem vedla diskuse týkající se jak vnitřních, tak zahraničních záležitostí se svým tureckým protějškem. A eh, chtěla bych tady upozornil to, že on mi řekl, že jemu i mně se zdá být nezbytné, aby Turecko se přiblížilo Evropské unii a aby se mohlo pokročit k určitým tématům, ale že to možná není e, přání mnoha lidí, možná, že ani ne premiéra, aby Turecko e, přistoupilo k Evropské unii. A chci se vás zeptat, zda tento postoj, který jsem slyšela před několika měsíci, zůstává stejný. Děkuji mnohokrát. Pan, Panceri, pan kolega Panceri. Ministro. Děkuji. Eh, pane ministře, Musím uvést, že potíže s rozšířením EU o Turecko je proces, který obsahuje chyby z EU. Vaše země se v těchto letech snažila najít své geopolitické místo. Nejdříve před několika lety jste se snažili být opěrným e, bodem. Myslím, že ten experiment úplně nevyšel. A teď doufám, že uvidíme e, že ve vás uvidíme někoho, kdo, má, kdo se dívá jak na e, západ, tak e, vidí i tu regionální situaci. Ale jsou tu určité potíže. Turecko je trochu neochotné bojovat proti ISISu. Toto se jeví takto zde v Evropě. Bombardování v Daklika před několika dny e, proti těm, kdo jsou z PKK, je závažný problém. A po tomto přetahování Eh, se Spojenými státy, eh, to všechno eh, v nás buzí určité otázky. Za prvé, jaká je konsistentnost podle vás v tomto plánu dívat se na jedné straně na Evropu a na druhé straně vaše politiky, které, ve kterých chcete být hlavním aktérem v daném regionu? A vy tedy jste těmi, kdo buď navazuje nebo rozbíjí aliance. A potom je to otázka kurdská. Vy jste hovořil diplomaticky, já bych chtěl být mnohem um, ostřejší. Já znám vaše stanoviska, to téma ne, není eh, nezávislost, ale nemůže to být ani využití eh, současného zmatku k likvidaci uh, této uh, kurdské situace. Já bych byl rád, abychom si v tom udělali aspoň minimálně jasno, protože toto také zatěžuje proces rozšíření. Děkuji. Pan Tanok. Eh, já si myslím, že je skutečně politování hodné, že navzdory eh, vyjednávání o míru s panem Očelanem z PKK, eh, tak vy je dáváte na úroveň teroristů ze strany turecké vlády. Mě by zajímalo, jaké ústupky udělala Turecko vůči ISUS za propuštění 49 zajatců. A pokud se týče vaše eh, no-fly zone, tedy bezletové zóny. Bude se to týkat eh, čeho přesně? Bude se to týkat také i eh, konvenčních sil přímo na místě? Čili mě by zajímalo přesně, na co chcete, aby tato bezletová zóna platila. A dále by mě zajímalo, proč se Turecko nepřijelo nepřipojilo k protiruským sankcím, zejména v souvislosti s Tatary, kteří jsou na eh, Krymu diskriminováni. Takže jsou to vlastně vaši jakoby bratři. Takže proč se k nám nepřipojujete ani nyní eh, k sankcím, eh, které se, jsou, byly uvaleny na Rusko za Ukrajinu? A dále, eh, pokud se týče výlučné zóny 200 milové, eh, vaše přítomnost, přítomnost vašich eh, plavidel je porušením mezinárodních dohod v obchodě Kypru. Děkuji, pan Ali, na minutu. Pane ministře, já vás vítám v Evropském parlamentu. Chtěl bych vám poblahopřát k nové funkci. My jsme přesvědčeni, že pod vaším vedením bude odhodlání eh, k pokračování přístupem procesu v dobrých rukou. Jak jste řekl, Turecko je dlouholetým partnerem Evropské unie a když se když tedy říkáte, že otázky, které vám jsou kladeny, se příliš netýkají přístupových kritérií, ale spíše regionální strategie. Samozřejmě je to region, který může také eh, být prospěšný pro evropskou bezpečnost. O čem hovořím? Hovořím o problémem uprchlíků, kteří jsou v Turecku, poněvadž Eh, já jsem z Bulharska a eh, nám tento problém hrozí také. Já bych vám chtěl poděkovat a poblahopřát k úsilí, eh, se kterým se snažíte zvládat problém uprchlíků, protože kdyby tam Turecko nebylo jako nárazníková oblast, znamenalo by to obrovský problém po Evropskou unii. A ještě poslední věc, než skončím chtěl bych říci, že všechny pozitivní kroky a další závazky z vaší strany a také nová legislativa eh, vás přibližuje k Evropské unii. Thank you, thank you, Mr. Ali. I'm sorry, but... Eh, děkuji, pane Aliem. Eh, musíme rychle paní Veržiac. Já se o to pokusím, pane předsedo. Eh, mnozí z nás jsou velice zneklidnění situací v Syrii. Eh, odpor v, odboj v Kobane je symbolický nezbytného boje vy jste nám řekl, že tady máme určitou novou formu nekonvenčních sil, ale já bych řekla, že to nevzešlo jen tak z ničeho. A zcela jistě eh, se tady hrála role podněcovače ohně. A v této souvislosti se chci zeptat eh, na ty eh, dvojznačné otázky. Vy, vy jste nám dal hodně odpověděl o humanitární pomoci uprchlíkům. To nikdo nespochybňuje, ale když nám říkáte, že jste nárazníkovou zónou a že třeba formovat nekonvenční síly, tak to není v souladu s těmi naléhavými otázkami, protože v Kobane to je naléhavá záležitost. A váš prezident nám říká, že PKK a AIS e jsou stejnou věcí a nechceme tam zasahovat. Čili poté, tak jak to řekl také Panzery, po bombardování eh, v Kurdu v Turecku. Otázka je, proč nenecháte kurdské bojovníky z Turecka jít do Kobane? Vy jste nám řekl, že to jsou rebelové, které neznáte, ale prosím pěkně, pane ministře, řekně nám, kde je tedy mírový proces z PKK a e, v souvislosti s tím, co vidíme, nehra, tady to při, nám připadá, jako kdybyste hráli dvojí hru. Vyjasněte nám to, prosím. Děkuji, kolega Staldo. Un minuto, prego. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane ministře. Také se chci vrátit k tématu vyjednávání. Věnovali jsme se mu i s komisařem Filem minulý týden. Pocházím ze země, která má velká historická pouta s, tureckou, s, Itálie, s Tureckem z Itálií. A proto eh, my chápeme Turecko jako most mezi východem a západem. Jak už uvedli kolegové, mezi dobrými přáteli také musíme být upřímní a nesmíme se obávat pustit se do zapeklitějších otázek. Jak už o tom hovořili komisař File, je možnost dosáhnout i e, pokroku v kapitola 23 a 24. Chci se vás zeptat na nedostatek definice terorismu Eh, v eh, zákonu proti terorismu 1991 a v trestním právu, protože eh, to je základní pilíř právního státu mít něco takového definovaného. A také se chci vás zeptat na zablokování využívání sociálních sítí, zejména za poslední volební kampaně. Mám na mysli YouTube a Twitter. A na závěr. Spojuji se s těmi, připojuji se k těm, kdo říkají, že chtějí mít jasně ohledně toho, že se brání pro průchodu eh, kurdských eh, bojovníků a eh, tomu, že třeba zabránit dalšímu masakru v oblasti Kobany. Děkuji, kolego Castaldo. Epitideos jako další. Prosím vás pěkně. 50-60 vteřin. Protože už máme 15-minutové spoždění. Děkuji vám, Pane ministře, vy jste před chvílí řekl, že v rámci evropské perspektivy eh, směrem k Turecku se pokusíte změnit obraz, který teď panuje o vaší zemi, ale rád bych připomněl, že Turecko i nadále ohrožuje zemi Evropské unie, Řecko, pakliže budete chtít využívat, vykonávat vaše právo hm, porušovat námořní míle a rozšířit o 12 mílí eh, vaše právo na moří. A kromě toho ilegálně obsazujete 37 Kypru. Již tady zaznělo, že Turecko nikdy nezaplatí to, co je třeba zaplatit v souvislosti s lidskými právy a důsledky, které vznikly v důsledku okupace Kypru v roce 1974. Dostáváte peníze, ale nekontrolujete hranice s Řeckem problém a to vede k tomu, že do Řecka proudí proudy uprchlíků. Co k tomu říkáte? Tato taktika bude snad pomocí pro evropskou perspektivu Turecka? Very quickly. Děkuji vám. Pan eh, Lenard a pan Mavridis ještě velmi rychle, prosím. Děkuji velmi stručně. Dvě drobné otázky. Ve svém strategickém dokumentu hovoříte o nutnosti nové ústavy. Eh, o tom jsme se bavili mnohokrát ale zdá se, že ten eh, proces v Turecku se zcela zastavil. Čili jak budete chtít tento proces oživit? Za druhé, vy jste eh, řekl, že budete úzce spolupracovat na nové legislativě s Evropskou komisí. Když se podíváme všem eh, třeba na změny eh, v komoře eh, prokurátorů, které jsou všeobecně používány, považovány za nelegální, jak hodláte tuto škodu napravit a jak to hodláte ošetřit v budoucí legislativě. Děkuji, pan Maurides. Já to budu také, já také vezmu slušně. Teď jsem právě slyšel, že bychom měli se opírat o realitu, ne legendy. Dvě, eh, dva příklady reality. V roce 2005 jsme měli vyznávací rámec mezi EU a Tureckem s určitými závazky. Nicméně o devět let později nic z toho není splněno. Co k tomu řeknete? A další realita na východním, eh, východní části Středomoří, Kypr, Libanon, Izrael a Egypt, se eh, dohodli určité rozdělení exkluzivní eh, ekonomické zóny. To je v souladu s EKI. Eh, myslíte si, že budete respektovat práva těchto zemí podle evropského práva, anebo máte v úmyslu to nerespektovat? Tak je to naprosto jednoduché, chceme znát, jaká je realita. Eh, pan Borgecio? Eh, pane ministře, jak víte, IS není pouze hrozbou eh, střednímu východu ohrožuje také západ, křesťanský západ zejména. Eh, poněvadž by se eh, velice rádi vstyčili svoji černou vlajku na svatopetrské katedrále. A vy ovšem odmítáte ochraňovat občany eh, Kobany. Eh, to je eh, skutečně ostudné, pan Pavel. Děkuji vám. Já bych měl radost, kdybychom měli nové Turecko, ale opak je pravdou. Vy tady pokračujete v turecké politice, stále se vysílají lodě do výlučného pásma Kypra a porušujete evropské hranice. Turecko se musí řídit zásadami a hodnotami Evropské unie, což však nečiní a bohužel ukazujete, že zjevně to nechcete dělat ani nadále. Musíte přeci udělat něco pro to, abychom mohli stát po vašem boku a abychom eh, viděli, že dodržujete a respektujete evropské hodnoty, ale s vaším postojem pouze ukazujete, že si přejete, aby se přizpůsobovala Evropská unie vašim politickým praktikám. A ještě poslední věc k ISISu. A pakliže tady teď chcete zabíjet komáry, to byste taky mohli rovnou stříkat sprej. Děkuji vám, pane Papadakisi, tato diskuze je uzavřena. Chci požádat pana ministra Boskira, aby se pokusil o nemožné a odpověděl na všechny tyto dotazy v pěti až sedmi minutách. A příště, až přijde k nám do výboru, eh, umožníme mnohem delší čas na diskuzi. Nyní se omlouvám všem kolegům z výboru Libe, kteří přišli na další diskuzi. Já eh, vám děkuji za eh, důvěru, eh, když chcete, abych odpověděl za pět minut na otázky, které byly kolem 20 minut. Především nepadnu do téže léčky, abych odpovídal stylem, který byl použit na otázky. PKK a vztahy s ISIS. PKK je teroristická organizace je takto deklarovaná Evropskou unii, NATO, Spojenými státy. Pan Tenok možná zapomněl, co Velká Británie udělala, aby vyřešila irský problém. My děláme to tež teroristické organizace a politické mm, strany mm, eh, hovoří, eh, i když bomby explodovaly v Londýně, tak se nadále eh, jednalo. My děláme to, že říkáme PKK jsou teroristé. Společně s politickou stranou v parlamentu vyjednáváme a mírový proces pokračuje. Podívejte se na pokro- zprávu o pokroku, která ukazuje pozitivní pokrok a my nadále pokročujeme tedy v tomto mírovém procesu protože je to ve prospěch tureckých občanů kurdského původu, je to ve prospěch severního Iráku, celého regionu budoucnosti Turecka. Další důležitá věc je to, co jste řekli o podpoře eh, směřování Turecka do EU. Lidé, eh, kteří jsou eh, proti EU, eh, e těch je méně než 10%, ale narůstá počet nerozhodnutých. A proto je méně těch, co jsou podporovatele vstupu do EU. Teď je to 55%, takže tak, jak eh, pluje loď, nebo jak jede, jak jede jede kolo, tak s tím postupem narůstá ta síla, takže bude více těch podporovatelů časem. Já bych rád eh, vysvětlil, pokud bych na to měl čas, ale v pěti minutách to je velice obtížné, eh, aby skutečně vysvětlil odpovědi na vaše dotazy. Například ta nová uh, ústava. Ano, my jsme dosáhli pokroku, nemohli jsme dát všechno, ale za dalších voleb, pokud naše strana získá nezbytnou většinu, abychom toto mohli přednést referendu, teď to nemáme takovou možnost, vypracujeme novou ústavu. A pak další otázka se týkala jak eh, jsme v Musulu dosáhli eh, řešení. Tam pro nás pracovalo 40 eh, lidí. Proč by Turecko 49 lidí mělo ponechat v rukou ISIS? kdybychom si měli dobré eh, vztahy, ať už se jedná o jednoho člověka nebo 50 lidí, všechny země chtějí nejdříve zachránit život a snaží se dohodnout nějak, tak my jsme se snažili uchovat těch 39 životů a to je to, to je eh, tajná dohoda a my to tu nemůžeme diskutovat. Mnoho, jiné, mnoho jiných zemí jednalo podobně. Pokud se týče ruských sankcí, Eh, my jsme naprosto proti jakýmkoliv eh, okupacím jakýchkoliv cizích teritorií. Eh, my jsme otevřeně řekli, že neakceptujeme ruskou anexi Krymu. My podporujeme integr- územní integritu a politickou stabilitu Ukrajiny. Na druhé straně se ovšem nedomnívám, že dvě sankce, kdekoliv vedly k nějakým výsledkům. A mluvím o Libii, Iráku, Iránu. Aplikace sankcí na Rusko to není řešení. Myslím, že můžeme eh, být, nebo je, máme výhodu z dobrých hospodářských eh, vztahů. Čili pokud tyto sankce chcete uvalovat, my se nebudeme účastnit. Na to, abychom Rusko vtáhli znovu do hry, eh, není cestou uplatňovat eh, uplatňovat sankce, ale naopak eh, výhodnější obchod. Rusové jsou výborní šachisté a Eh, my teď, eh, oni se nás snaží eh, dojít k tomu, abychom hráli ruský šach a on je to potom taková ruská ruleta nakonec. Čili je třeba, aby se vyjednávalo, aby se přesvědčili Rusko, aby se toho účastnilo. Potřebujeme řešení přes Radu bezpečnosti OSN. Je třeba zastavit také zastavení dodávek zbraní do Syrie, eh, syrskému režimu. Tam všude eh, je Rusko součástí, čili my si myslíme, že taková je, to je způsob řešení. Kolik mám ještě času? Ještě dvě minuty. Co se týče justice v Turecku. Myslím, že události z minulé neděle eh, ukazuje, že právní systém dobře funguje. 14 tisíc soudců a prokurátorů si demokraticky eh, zvolilo eh, nejvyšší soud. Já myslím, že je to pěkná ukázka toho, že se to dá demokraticky. Takže myslím, že jsme na dobré cestě je naší prioritou mít eh, soudnictví, eh, které bude důvěryhodné a spolehlivé. I ve chvílích, kdy jsme eh, měli potíže v evropském procesu, Předložili jsme reformní balíček, který skutečně eh, podpořil eh, reformu, podpořil důvěryhodnost. Od roku 2005 máme novou strategii eh, v justici a to je skutečně pilíř v každé společnosti pro lidská práva, ekonomiku a tak dále. Prostě soudnictví musí být nezávislé a spravedlivé, čili tolik tato otázka dvě minuty jsou pryč. No, takže prosím, eh, pozvěte mě ještě jednou, ptejte se dále a dejte mi víc času na odpovědi. A prosím, až odejdu, eh, neříkejte, že jsem se vyhnul eh, odpovídáním na vaše otázky. Opravdu bylo to z časových důvodů, já za to nemůžu, vinte svého předsedu. Dobře, já vám tedy děkuji Eh, pane ministře, za to, že jste mezi nás zavítal. Myslím, že všichni chápeme, že eh, vztah Turecka k EU je velmi složitý, zvláště tady také v regionálním kontextu. Já věřím, že eh, využijeme další příležitosti v úzkém dialogu s vámi. Takže děkuji a Eh, ještě se eh, omlouvám za spoždění našim kolegům z Libe. Eh, teď si dáme minutu přestávku a pak budeme pokračovat programu. Sorry.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 Prosím vás o klid v sále, kolegyně a kolegové. Kdo nechcete setrvat pro tuto část zasedání, prosím opuste sál. Excuse me. May I welcome the next... Chtěl bych zde přivítat k dalšímu bodu našeho pořadu jednání pana Žana Pola Laborda z OSN. Je výkonným ředitelem protiteroristického eh, výboru, tohoto ředitelství je pro mě velikou ctí, že zde může přistoupit přes nás na spěnou zasedání výboru Libe a AFET a velice rád bych přivítal také eh, předsedu eh, Libe, kolegu Moraese a další kolegy z výboru Libe. Pane Laborde, vy jste se včera účastnil zasedání s jinými institucemi a poslanci obou výborů budou eh, velice rádi od vás eh, slyšet, co chce Evropská unie dělat v oblasti vnitra a eh, spravedlnosti v boji proti terorismu v pondělí a v úterý. Belgičtí, španělští a francouzští státní zástupci Eh, se sešli v Kordobě, možná nebude překvapením, že se zdá, že vytvoření spolupráce mezi zeměmi, které spolu sousedí, by měly být provedeny na úrovni EU a tedy v kontextu eh, mm, ta hrozby způsobené ISIS. Vaše eh, hodnocení z vaší strany tedy bude pro nás velice důležité. Poté, co jsme také vyslechli tureckého ministra ohledně situace v, tu, v Syrii a v Iráku. Také bychom chtěli zdůraznit, že teroristé vycházejí z předpokladu, že, že vedou spravedlivou válku a že e, cíl světí prostředky, také využívají vákua nebo slabých e, e, mocenských orgánů a zaměřují se na lidi, kteří již zautočili nebo Ehm, my se zaměřili na lidi, kteří již utočili nebo při něčem podobném již se účastnili, nicméně zapotřebí jednat i preventivně. Očekáváme velice plodnou debatu a také bychom rádi slyšeli o těch, o tom, jak propojit tohle mechanizmy, ať už to jsou spravodajské eh, služby, opatření pro boj proti terorismu a to, jak může postupovat Evropská unie například ve zprávě hranic Eh, protože se jedná za, eh, o to, jak vystopovat tedy tyto eh, teroristy. Děkuji, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane Plenkoviči. Myslím, že je velice užitečné, aby zde bylo vedeno společné zasedání mezi AFETem a LIBE k tomuto bodu a vítám zde pana Žana Pola Láborda, za členy Libe. Pro Libe je toto politická záležitost a naše spolupráce s AFETem je důležitá. Libe samozřejmě má své ústřední kompetence v této oblasti. My e, Není e, pochyb o tom, jak už o tom e, hovořil kolik, že po celé Evropské unii v členských státech lidé přemýšlejí o, eh, o legislativě národní, ale že je tu otázka eh, eh, vnitřní strategie bezpečnosti související právě s těmito zahraničními bojovníky. Mm, ten, toto celé téma je pro nás velice důležité za stávajícího mandátu a vidí, je to vidět i z tohoto zasedání spolu s vámi. Jak využít možnosti, jaké máme, v eh, eh, eh, jaké možnosti mají Spojené státy, jakým způsobem využívat, jaké strategie, hm, například kybernetická bezpečnost, to je jedno z témat. Hm, potom to má implikace pro naši politiku v čelení zločinu vyžaduje to určité legislativní Eh, možnosti a proto jsme velice rádi, že s vámi můžeme diskutovat. My nechceme jen reagovat, my jsme spíše byli eh, na straně těch, kdo reagují na eh, teroristické činy, takže musíme samozřejmě reagovat, ale je důležité i to, abychom připravovali legislativu, abychom věděli, na co klást důraz a jak se podívat dobře na strategii vnitřní bezpečnosti. Na to se budou zaměřovat naše otázky. A po tomto úvodu já tedy opět velice vítám vaši dnešní přítomnost a těšíme se eh, na vaše slova. Pane Laborde, máte slovo. Děkuji, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Páni předsedové, omlouvám se. Dámy poslankyně, páni poslanci, eh, cítím se velice poctěn, že mezi vámi dnes mohu být, ale Bohužel tato čest vyplývá z toho, že musíme společně čelit mimořádně obtížné hrozbě. Mm, myslím si, že ve vašich úvodech jste vlastně už to řekli. A to není jenom ten důvod, proto jste tady oba, paní předsedové. Není to přece jenom otázka zahraničních vztahů, není to pouze otázka vnitřních záležitostí Unie, je to prostě otázka spojující obě oblasti. Tato hrozba je nesmírně důležitá. Já tady nechci prostě tady zavádět, uvádět všechna čísla. Ta hrozba je veliká a celý svět o tom ví. Je to více než 2000 eh, teroristických bojovníků, zahraničních bojovníků, eh, kteří odešli do Sýrie a do Iráku. A zdá se, eh, nikdy nemůžeme znát přesná čísla. Je zhruba 2000 až 3000 teroristických zahraničních bojovníků v Evropské unii, ale mm, nejsou sami a nejsou nedůležitější. Ta největší část zahraničních teroristických bojovníků pochází ze zemí Magrebu a nebo dokonce ze středního východu. A proto nebo i z jiných konců světa, například z Ruské federace, z Číny a tak dále. Není možné zaprovedit říci, že se jedná pouze o evropský problém, ale je to i evropský problém, protože jste velice dobře upozornil na to, že ta otázka řízení hranic, eh, což je pro vás zásadní otázka a samozřejmě také otázky související, jak bych to řekl, s tou rovnováhou, kterou potřebujeme na uzavření kvadratury kruhu mezi potřebnými opatřeními a respektováním eh, svobody eh, veřejné svobody, ale jedná se o respektování zásad, na kterých jsou naše země budovány. Nejenom naše země v Evropě, ale řekl bych, že to jsou také země, které jsou členy OSN. Máme tady pakt eh, občanských práv platících univerzálně a rovněž univerzální usnesení o lidských právech. Eh, to znamená univerzální prohlášení, promiňte, to znamená všechny země eh, vlastně se stejným vnímáním hledí na význam udržení této rovnováhy. A myslím si, že po té, co jsem to řekl, mohl bych tady vlastně skončit. Hm, kdybych tady neměl jít hlouběji do otázek, které jsou středobodem našeho zájmu. Víte, že jsem exekutivním výkonným ředitelem výboru exekutivního ředitelství. Ten název je strašlivý, já vím, jako všechny ty zkratky mezinárodních organizací. Jmenuje se to výkonné ředitelství pro potírání terorismu a jsem tedy v přímém kontaktu s výborem pro kontrolu terorismu OSN a Rady bezpečnosti, čili já se zodpovídám přímo Radě bezpečnosti. A tady bych zaprvé chtěl hovořit o rezoluci 2117. Eh, to k tomu došlo před třemi týdny v New Yorku. Eh, víte, že 15 členských států Rady bezpečnosti schválilo rezoluci Eh, která vás bude zajímat, protože se týká kapitoly 7, to znamená rezoluce, která je závazná, alespoň pro ty body rezoluce, které eh, o kterých rozhoduje. A tady se to týká velice významných prvků. Nejprve dává povinnost členským státům jak bych to řekl, znamená především tato rezoluce, že jsme všichni sjednoceni proti tomuto fenoménu zahraničních bojovníků. Ale nemůžeme to izolovat, domnívám se, nemůžeme s tou dělat singulární záležitost. Je to také záležitost potírání terorismu jako takového. Měli jsme tady rozhodnutí rady a to bylo 1363 pardon, pardon, 1373. Není možné izolovat zahraniční bojovníky od praktik, které tady již jsou a které již existovaly jako opatření proti terorismu. A to je šíře, eh, velikost, rozměr této záležitosti, o které teď hovoříme a která způsobuje, že čelíme fenoménu, že politika a politika to se ne eh, soustředí pouze na politiky, ale myslím se prostě celé to jednání a konání v angličtině slovo policy. A to se týká nejenom potírání boje proti ISISu a islamského státu. Eh, já jsem uvedl obě, eh, oba názvy, protože občas tato organizace se nazývá podle struktury, která by se mohla jevit státem, ale není Eh, možné to skloubit s privilegiem nebo dokonce ctí být stát. A já si myslím, že to je především to, proč říkáme, že je to teroristická organizace, teroristická organizace, která má strukturu podobající se struktuře státu, ale která zcela zjevně státem není. To je jedna věc, kterou tady chci říct. Máme tady dalších eh, jiných organizací v Nigerii, eh, Boko Haram, nechci je citovat teď všechny ze všech zemí, ale domnívám se, že boj proti terorismu bude velice rozměrným, velikým bojem. A eh, rád bych vám nyní eh, ještě k tomu dodal něco, co je určitá přidaná hodnota. Abych uspokojil celý svět, začnu hovořit angličtiny. V angličtině domnívám se, že třeba připomenout si, že toto výkonné ředitelství bylo vytvořeno v roce 2005, aby udělalo co? Eh, aby bojovala abychom umožnili technickou pomoc, posílili kapacitu v této oblasti proti teroristických opatření a abychom spolupracovali s regionální a lokálními partnery. Eh, to je velice důležité spolupráce s Europolem, Interpolem, s vnější službou Evropské unie, s koordinátorem protiteroristickým a nejen spolupracovat, protože na Radě bezpečnosti máme úlohu hodnotit kapacitu členských států a umožnit technickou eh, schopnost, tak my hovoříme s těmito zeměmi také při návštěvách těchto zemí. A právě jsme se vrátili eh, z Malty, pojedeme eh, do Francie příští měsíc. To znamená, že my eh, skládáme dohromady ne to, čemu by se dalo říkat jako výsledek eh, potíží zemí, eh, které prožívají při boji proti terorismu, ale také my skládáme dohromady osvědčenou praxi. To také všechno zaznamenáváme a je velice důležité, abychom si takto vyměňovali osvědčené postupy. Zatím jsme byli u, ve 100 členských státech, náš dialog pokračuje s dalšími členy OSN, včetně těch států, se kterými už jsme jednali, kde už jsme předtím byli na návštěvě, protože dochází dalšímu vývoji situace. Samozřejmě, že z jednou oblastí, která je velice citlivá eh, pro Evropský parlament, a jsem si tím jist, eh, protože je tu předseda výboru. Jak vy tomu říkáte, předseda nebo prezident? Když to neví ani angličan, jak to můžu vědět já? Dobře, předseda. To, co jsme tedy přinesli z našich zkušeností, eh, v oblasti boj proti terorismu a přitom respektovat lidská práva. To je, myslím, pro vás to zásadní. A já eh, bych vás chtěl ujistit, že na tomto právě je zapotřebí pracovat. I na základě toho, což bylo vyřčeno i o zprávě hranic, bych chtěl říct si zaprvé, brada bezpečnosti je často považována za, za toho, kdo pracuje na míru a bezpečnosti. A příliš opomíjíme skutečnost, že Rada bezpečnosti také mimořádně dbá o lidská práva e, v boji proti terorismu. Například v prvním usnesení po, po 11. září 2000, 2001, e, to bylo 1773 číslo e, rezoluce, tak tam bylo řečeno, že členské státy musí zajistit, že všichni ti, kdo se účastní teroristických aktů, budou postaveni před soud to byl první princip. A v dalších mnoha rezolucích se uvádí, že prostředky k boji proti terorismu musí splňovat veškeré povinnosti mezinárodního práva, zejména mezinárodní e, práva, lidská práva, práva uprchlíků a humanitární práva. Co tedy děláme? Jezdíme do zemí a sledujeme mm, situace, ve kterých eh, členské státy vedly buď vyšetřování nebo soudní činnost eh, eh, v protiteroristickém boji. Jak tedy dochází k tomu, že je eh, terorista postaven před soud? Při mnoha příležitostech členské státy přijali zvláštní eh, zákony v boji proti terorismu, zatímco jiní již revidovali stávající legislativu eh, s cílem rozšířit vyšetřovací nebo soudní pravomoce. Jaká opatření jsou přijímá? Například zvyšovat dohled Eh, soudním dohledem, eh, další eh, pravomoci pro, pro vyšetřování, pro získávání poznatku, a agenturám nebo orgánům zodpovědnými za vymáhání práva. Jak vypadá praxe? Myslím, že je zapotřebí eh, si udělat jasno v tom, že hlavní praxí nebo obecnou praxí je, eh, že využívání eh, oficiálních postupů, zejména těch, které omezují výkon lidských práv, by měly být využity jen, když tomu vede legitimní důvod a musí splňovat principy, to je velice důležité, potřebnosti, proporcionality a nediskriminace. O to se snažíme pokaždé, když se zabýváme těmito otázkami za druhé. E, zvláštní protiteroristické e, opatření se musí odlišovat od jiných opatření, která jsou přijímána při jiných nouzových situacích, což žádá e, výjimku z různých povinností pro lidská práva. Například článek 4 Mezinárodní konvence o občanských a politických práv. Mimořádná opatření mohou být přijata, ale jen při veřejném ohrožení, při naléhavé situaci. A takovéto naléhavé, naléhavá situace znamená ohrožení životů eh, občanů té eh, země eh, na základě oficiálního prohlášení. Takováto oficiální opatření se musí řídit striktními požadavky, včetně poskytování, včetně toho, že některá práva nikdy nesmí být obejita. A zde opět je zapotřebí ne, potřebnosti proporcionality a omezení Eh, ohledně omezení eh, určitých práv a přitom některá lidská práva nesmí být obejta. Takže to je to, co eh, my provádíme na těchto návštěvách. Pokaždé na těchto návštěvách zdůrazňujeme, že tato opatření mají mít tyto charakteristiky a snažíme se zjistit, jakým způsobem jsou hm, řešeny tyto situace. Dochází tedy k systematické revize legislativy v některých členských eh, státech také. Například eh, ve spolupráci s vládními a nevládními aktéry je zapotřebí, abychom spolupracovali také s občanskou společností v tomto dialogu o těchto mimořádných opatřeních. Eh, musíme mít časové limity nebo takové, takové postupné vyhasínání určitých legislativ, A na toto musí být sestaveny specifické programy. Co se týče specifické specifické rezoluce 2178, tak toto usnesení, které je závazné, jedná se o boji proti terorismu. A důležité je, aby tento prvek eh, byl eh, v, přímo v těle textu, ta lidská práva. A také bychom se měli zabývat něčím, co je zdůrazněno v této eh, rezoluci, a to je otázka boje proti násilnému terorismu. Já věřím, že k tomu budou ještě otázky, ale eh, důležitá je také otázka internetu a já myslím, že eh, tady je třeba k tomu přistupovat systematicky. My jsme do New Yorku eh, pozvali ministry pro náboženských záležitostí z, z Maroka, z Mali, z Libie, také z Mauretánie a e, pobřeží Koslonoviny a plus náboženské představitele. A tito lidé nám řekli, že islám, autentický islám je mírová záležitost. Čili my tedy se chceme zeptat i té druhé strany těch imámů dříve, než eh, zaujmeme pozice v té či oné země. To je velmi důležité. A eh, taky eh, jsou to lidé, kteří školí další imámy v těchto zemích. Takže já si myslím, že bojovat proti islamismu pomocí těchto lidí, kteří mají určitou váhu, je velice důležitý. Tak já vám děkuji za pozornost a za to, že jste mě pozvali. Děkuji vám, pane řediteli, za to, že jste přijel z New Yorku a že nám dáte 30 minut, abychom, že jste nám věnoval 30 minut. Uvědomujeme si, Eh, že jsme eh, trošku se spozdili v našem programu. Omlouvám se za to a děkuji za to, že jste nám vysvětlil tuto eh, rezoluci 21, 67, která je tak strašně důležitá, pardon, 18. A teď dávám nejprve slovo naší kolegyni paní Aně Gomeš z výboru Libe. Prosím. Uh, thank you. Děkuji, pane předsedo, pan Laborde. Já jsem velice eh, ráda, eh, že zdůrazňujete potřebu analytického přístupu, eh, že nejde jenom o domácí bezpečnost, home security, ale jde také o zahraniční politiku, čili je třeba, abychom měli politiku, která konzistentně bude promírová, nebude rozmíchávat konflikty. Ale my teď tady máme problém skutečně těch zahraničních bojovníků, včetně bojovníků od nás. Podle vašeho názoru, jaká je motivace těchto lidí, kromě eh, náboženských motivů, že a úsilí sloužit dobru a proti zlu a napravit zlo, e, do jaké e, míry s tím souvisí krize v Evropě, možná frustrace mladých lidí. A potom ještě další otázka. Některé evropské země pohrozily tím, e, že by mohly Eh, odebrat návratilcům z této války eh, občanství. Podle mě je to naprostá hloupost. A já eh, musím říct, že se mně třeba líbilo to, co jste řekl v souvislosti s rezolucí Rady bezpečnosti, poněvadž ano, je třeba skutečně je nejdříve postavit před soud, ale automaticky jim odebírat občanství, to já myslím, že bude jenom nepovede ničemu jinému, než tomu, že budeme ten problém stěhovat jinam. Další otázka. očekáváte, že eh, budou se šířit takové ty věci jako Guantanamo, Abu Ghraib a další. To je strašného něco naprosto nelegální a tak dále. Čili to je třeba také eh, posuzovat eh, v souvislosti s mezinárodním právem a lidskými právem. Můžete potvrdit, že jste hovořil, to, to, co jste řekl, kvůli tomuto, že to s tím souvisí. A dále, naše eh, rozvědky, eh, jejich dělení, jejich spolupráce, to já myslím, že tam eh, to je také velmi problematická oblast vzhledem k rizikům, které potřebujeme, které, kterým čelíme, bychom zřejmě potřebovali výrazně efektivnější spolupráci mezi těmito složkami a samozřejmě pod demokratickou kontrolou. Děkuji, paní Gomez. Nyní Charles Stanok. Děkuji. Já jsem v podstatě nechtěl eh, hovořit, ale já tedy eh, velice respektuji, co bylo řečeno, ale nemohu eh, akceptovat to, že někdo označuje ministerského, britského ministerského předsedu za úplně hloupého. My, u nás se skutečně e, uvažuje o tom, že e, by se mohli odebírat, e, odebírat občanství lidem, kteří mají dvojí občanství a kteří skutečně bojují za ISIS. A ta je jedna věc. A druhá věc, já neakceptuji tezi, že nezaměstnanost vede k terorismu. Další otázka. Eh, my jsme debatovali, hlasovali v parlamentu v Británii o právu eh, eh, o právu bombardovat IS. My uvažuje se o tom, že by rezoluce OSN se rozšířila z Iráku také na Sýrii. Eh, v Iráku to je dohodnuto s iráckou vládou. Ovšem toto by bylo samozřejmě bez eh, souhlasu eh, Asad, Asadova režimu. Eh, poněvadž mnoho útoků na Irák pochází se Sýrie a také mezinárodní eh, právníci se domnívají, že je to legitimní, když eh, vzhledem tedy k té bezpečnostní situace postupovat takto bez Asadova souhlasu. Máte prosím na toto nějaký názor? Dále jste hovořil o mimámech ze subsaharské Afriky, ze Sahelu. Já tedy vítám tyto kroky, ale máme tady vážný problém a ukazuje se, že některé země z okolí zálivu, Saudská Arábie, možná Katar, eh, které se spolehají na eh, hardlineovou salafistickou eh, teologii, ti se staví mm, spíše pozitivně k podpoře terorismu Čili eh, jaká opatření, případně jaký tlak můžete vyvinout, abychom je odvrátili od těchto praktik. A nyní eh, eh, předávám předsedání panu Moraesovi. Mám maximálně 15-20 minut. Ano, čili já to přebírám v té obtížné situaci. Dobře. Já eh, to obvykle nedělám, ale možná bych také krátce položil otázku. Já vím, že už tam těch otázek bylo mnoho, ale tak to v afetu chodí. Eh, mám tedy jednu, jednu eh, otázku, tak to děláme. A není to politická otázka, je to otázka praktická z hlediska OSN jak eh, si eh, myslíte, eh, jaký efekt bude mít tedy ta směrnice o ukládání údajů. A třeba v některé, nejméně jedné členské zemi k tomu, že eh, to mělo vliv na, jakousi, na legislativu, která byla eh, přijata na domácí půdě. Eh, otázka je, jestli tady to masivní schromažďování dat, jak to souvisí tedy s bojem proti terorismu. Je to nezbytné nebo je to nepřiměřené? Eh, je to prostě správně nebo ne, mě by zajímal váš názor. Nyní pan López Aguilar. Děkuji, pane předsedo, pane Laborde. Eh, je eh, mi ctí, že si s vámi mohu vyměnovat názoru, názory. Čili ta externí dimenze boje proti terorismu to je AFET a interní to je eh, LIBE. Proto tedy tato společné zasedání obou výborů. My musíme říct, že to je velký krok vpřed eh, vzhledem k tomu, že jsme zákonodárci v Evropě. Hovoříme o tom z hlediska trestního práva a hovoříme tady o evropské dimenzi právního boje proti terorismu. A toto bude moje první otázka. Jak to pomáhá vám, jako výkonnému řediteli příslušné jednotky, eh, že bychom si mohli tedy eh, vyměňovat určité zkušenosti, i když tedy je problém vůbec eh, definovat teroristu. My tedy víme, že Eh, terorismus to není o vyhlášených cílech, ale spíše o prostředcích eh, zabíjení, vraždění eh, bez výběru, prostě náhodně. Ale také zde máme další věci. Jsou tady cíle a ty jsou většinou formulovány nábožensky. Čili Eh, toto je hrozná kombinace, která nás ohrožuje zde v Evropské unii. To je, eh, když si tomu vezme tedy ty eh, bývalé sovětské republiky v ruském sousedství, tak tam je také celkem vražedná kombinace těchto náboženských a teroristických prvků. Prostě ty bývalé republiky na okraji Eh, někdejšího Sovětského svazu. Či já myslím, že z toho se pořád ještě máme co poučit, čili mě by zajímalo, co jste si z toho vzali, jaké lekce, jaké poučení eh, pro boj, boj proti boj proti teroristům právní prostředky. Ano, eh, já bych rád ještě druhou otázku, nejenom jednu. Stručně, financování. Vy jste hovořil nejenom o tom takzvaném islámském státu, ale to je, to, ten je financován státy z mezinárodního společenství. Tak co můžeme udělat pro to, abychom zabránili tomuto financování? Jak na to reagovat? A další věc. PNR, tedy seznamy pasažerů v letecké dopravě, pomáhá to nějak boji proti terorismu? Ano, my skutečně tak to už byly, to už byly tři otázky. No, ano, já, já jsem tady říkal, že my vždycky klademe jenom jednu. Eh, možná, možná nám teď eh, pomůže paní Lösing. Eh, máte šanci. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla hovořit ve své mateřštině. A rovnou bych se chtěla připojit k otázce kolegy z Libe. Bez masivní podpory nejrůznějších států BIS e nikdy nemohl být tak velký, tak mocný a takovým ohrožením, jakým je teď a takové mlhavé údaje z nejrůznějších států, že tedy ho podporuje řada států IS a moje otázka je, máte nějaké bližší informace a poznatky, o jaké státy si konkrétně jedná a jakým způsobem podporují IS? A na to navazuje moje otázka jak chceme, musí, pardon, jak chcete, musíte, či jak to v budoucnu budete eh, potírat a zakazovat, aby ve spojení se státem, který se stát ten, který průkazně podporuje IAS a jehož představitel tady před chvílí hovořil, a totiž Tureckem dnes se bude hlasovat v Radě bezpečnosti OSN, že možná Turecko byla, by, by mohlo být zvoleno jako nestálý člen Rady bezpečnosti, ale musím říct si to, co jsem si tady vyslechla před hodinou necelou, bylo šokující a není to jistě tím, že zástupec Turecka, zástupce Turecka neměl čas, aby odpovídal na otázky. On zcela vědomně se jim vybíhá, eh, vyhýbal. Eh, jakým způsobem Turecko podporuje IS, jakým způsobem teče finanční podpora přes hranice, jakým způsobem dochází k logistické podpoře i na půdě Turecka a vůbec se nevyjádřil k tomu, jakým způsobem eh, Turecko chce svou politikou v tomto ohledu změnit. A proto konkrétní otázka teď na vás. Sdílí sdílíte tento názor, že nestačí tady právě používat pouze líbezná slova diplomacie, nýbrž, že takové země, země, které známe jako ku příkladu Turecko či jiné země, kde vy možná máte větší informace a poznatky, kde dochází eh, Zda byste nemohli vyvíjet eh, veliký tlak na tyto země. A teď se chci připojit k otázce pana Tenoka. Co si myslíte, jak hodnotíte Eh, vzdušné útoky na syrské území eh, jsou pokryty nějakým způsobem mandátem OSN? A nebo eh, je to vlastně proti mezinárodnímu právu? Děkuji. Děkuji. Jako další paní Siparius ze Zelené výbor Libe. Děkuji vám. Budu hovořit švédsky. Prosím, nechte si sluchátka. Na úvod bych vám ráda poděkovala za velice komplexní prezentaci. E, opravdu mě zapůsobilo, když jste hovořil o diskriminaci hned na začátku. E, nouzové situace nebo veřejná ohrožení ve státě jsou situace, kdy bychom mohli um, um, učinit výjimku z některých uh, pravidel. Co to vlastně znamená, eh, abychom předešli nějakému eh, hromadnému nebo masovému sledování? Vzniknou nějaké seznamy nebo bude možné, eh, že budou člověku odebrány jeho bankovní možnosti? Nebo co to, co to bude vlastně? Nemělo by se stát, že člověk přijde o státní příslušnost nebo duální eh, státní příslušnost. A některé země si možná myslí, že dochází k veřejnému ohrožení nebo eh, k naléhavé situaci ve státě, ale je zapotřebí nejdříve eh, definovat, o kom vlastně mluvíme, kolik je těchto zahraničních bojovníků, kdy se vrací, jsou viní nějakými zločiny nebo jsou obviněni ze zločinu. Tyto mm, situace by měly být případně vyšetřeny nemůžeme jen přepokládat, protože byli někde jinde, že se dopustili nějakých zločinů. Musíme se tedy zabývat konkrétně tím, jestli to jsou lidé. Děkuji. Kolegové, nemáme skutečně mnoho času. Prosím vás, hovořte stručně. Aby bylo také možné odpovědět na ty otázky, buďte skutečně struční. Paní Swinberg-Libe, FDD. Děkuji vám za to, že jste mi dal slovo. Děkuji, pane Leborde, že jste mezi nás přišel. Už jste odpověděl některé z mých dotazů, ale rád, abych slyšela více detailů. V konfliktu, který vidíme v Sýrii a v Iráku, více než 10 tisíc zahraničních bojovníků má údajně být z, a když se na to číslo podíváme, tak to vypadá, jako by ta opatření nebyla e, přijímána dostatečně, že to patřičně neřešíme, jak už jste se zmínil. Na Radě bezpečnosti 1271 to, toto e, e, tato rezoluce by měla se zaměřovat na boj proti terorismu. V článku 2 tohoto opatření by se měla snižovat možnosti teroristů, zejména tím, kromě jiného, že se budou provádět zahraniční, že se budou provádět hraniční kontroly a budou se kontrolovat pasy. Jak chcete tedy eh, zajistit, že toto bude se prodávat a kromě čl, eh, podle článku 8 členské státy eh, nemohou deportovat cizí státní příslušníky. Man också säkerhetsrådet, medlem... A je tu otázka to, jak se zachovat se státním příslušníkům. Eh, jak tedy eh, předcházet radikalizaci? A jak eh, předcházet tomu, že je organizováno takovéto rekrutování a to, že zahraniční bojovníci se, se někam transportují? Jak, se, jak chcete zajistit, že lidé, kteří financují a připravují teroristické zločiny, budou volání před soud. A máme, jak, eh, to, jak lze aplikovat toto všechno mezi členskými státy. Eh, kolegové, nás, my opravdu musíme být struční teď už. Teda na to budu potřebovat půl hodiny na odpovědi. Ano, my jsme kolegům řekli, že nemají eh, eh, se ptát tolik otázek. No, začal to zbytský kolega, no. Já jsem tady šel příkladem, já jsem taky Brit, já, mě, na mě to nesvádějte. Watch how it's done. Soraya Post will ask one... Takže eh, eh, paní kolegyně za SAD za Libe. Já budu hovořit eh, švédsky. Já jsem pozorně naslouchala Eh, co se týče hodnocení a otázek, to bylo tady dost osobně, eh, obecně, ale to, co před námi stojí, to je problém demokracie, který Evropa zažívá stejným způsobem, jako eh, se tady vyskytují úplně jiné síly, nejenom mimo Evropu, ale také vyrůstají v Evropě samotné. A mm, máme tady samozřejmě to, na co jste upozornili. Máme tady terorismus zahraniční, ale také terorismus vnitřní, uvnitř našich zemí a to spolu souvisí. Hovoří se o imánech, hovoří se mm, o tom, mm, že je třeba spolupracovat s nimi a máme tady ale příliš velké zevšeobecňování v tomto hledu. Domnívám se, že je velice důležité uvědomit si, že se také velice znásobil počet extremistických sil od roku 2011. Cecil. Paní Kiegi Cecil z výboru Libe za SAD. Cecil, máte slovo. Grazie, e, eh, sono... Děkuji. Já jsem původně nechtěla mluvit, ale ale vedla mě k tomu i jedna otázka ohledně eh, odebrání občanství. K tomu bych se chtěla vyjádřit. Chtěla bych vědět, co si myslíte o odebrání občanství lidem cizího původu. Lidé, kteří se narodili nebo vyrostli na našem území, se setkají s tím, že jim je odebráno občanství a neví potom, kam se uchýlit. Pokud zákon platí pro všechny, tak toto právo eh, eh, někomu odebrat občanství je tedy jen pro cizince, eh, nebo je to věc, která se může týkat všech. Chci slyšet váš názor, protože v zemích, kde se reviduje nyní legislativa o občanství, může být toto využito jako zbraň. Děkuji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 já bych eh, chtěla říci, že existují politici, kteří tvrdí, že islámský stát nesouvisí vůbec s islámem, Obama a Cameron, ale na druhé straně vidíme tajné služby v Nizozemsku, které říkají, že motivy pro džihadisty eh, vyplývají pouze z ideologie a jsou vysvětlitelné pouze ideologií, která vyplývá z islámu. A potom tady máme ještě třetí bod. Jsou i v Evropě radikální imáni i v eh, Nizozemsku a ty jsou financováni například z Kataru. A to bych tedy rád k tomu slyšel váš názor. Domníváte se, že islamský stát souvisí s islámem, či ne? A co můžeme my v Evropě dělat něco proti této radikalizaci, ke které dochází a která je podporována i radikálními imány? Můžeme jim zakázat eh, vstup do zemí? Eh, jenom několik eh, málo věcí. Eh, já eh, vím, že eh, skutečně je, je čtvrtek, že já vím, že se k tomu chcete vyjádřit, ale nyní bych tady požádal Žána Paula, kdyby nám mohl třeba částečně odpovědět písemně, to by asi pomohlo, poněvadž určitě teď to nezvládneme. Takže prosím, pokuste se zodpovědět, co je možné a, a ten, ten zbytek si potom nějak vykomunikujete. Tak prosím. Já si myslím, že pokud eh, správně tedy eh, čtete, pokud se týče eh, té otázky národnosti odstavec 5 rezoluce, tak tento Eh, odstavec eh, eh, bude skutečně má, dává možnost případně zrušit občanství. Čili je, vidí, vidíme, že ono to souvisí s těmi e, mimořádnými opatřeními. A já bych se chtěl vrátit k tomu, co tady bylo právě řečeno. E, tady se mimořádná opatření je možné přijímat eh, během období, eh, kdy eh, jsou ohrožen, je ohrožena národní bezpečnost a tak dále, čili tam skutečně jsou možné restrikce, jsou možná určitá opatření. Opravdu není na nás, abychom tedy rozhodovali, jestli někomu odebral občanství nebo ne. To je skutečně eh, na rozhodnutí té či které vlády a rada eh, tady v tomto nekoná. Čili ne, není to povinné. To víc, víc k tomu nemohu říci. Pokud se týče definice terorismu, pro nás OSN je velmi jednoduchá máme definici teroristického aktu a máme na to těch 18 eh, instrumentů, tam to prostě je. Já, já se teď eh, eh, vrátím k tomu, na čem jsem pracoval jako mm, první věc, když jsem se pustil do trestního práva. Eh, my jsme se pokusili terorismus definovat politicky a já na to neustále naléhám. Proč? Eh, protože eh, když tady hovoříme o výboru na výboru Libe, takže pokud musíme mít tedy teroristické činy, které tedy odpovídají, tedy jsou nelegální. A potom jsou tady organizace, které to eh, podporují. Ale prostě eh, důležité jsou ty skutky terorismu. A pak je tady otázka eh, definice teroristické organizace. Na to máme zase seznamy. A pokud se týče toho podpory ISILu, ISIL je teroristická organizace, která má strukturu státu, ale nelze ji považovat za stát. To by bylo naprosto špatně. Eh, ten, ten, ta skutečnost, že ISIL je na seznamu teroristických organizací OSN, Rady bezpečnosti OSN, souvisí Eh, s tím, že se tedy na tom dále pracuje a souvisí to také s tím, že eh, byla proti ISILu uplatněna vojenská opatření. Samozřejmě mm, odráží to také v rezoluce rady. Ale to, co řekl pan Stefan Amistura o Kobáně, eh, tady zazněla otázka, jestli chceme další Srebrenicu a k tomu mohu říci, to je otázka humanitárního práva. A ještě bych chtěl říci něco ke dvěma věcím, věcem, a to je financování ISILu a dalších teroristických organizací. Tak především existuje hnutí členských zemí, včetně tedy eh, členských zemí, o kterých jste hovořili, které se chtějí připojit k pozici rady. Všechny státy, e, které jsou e, v radě reprezentovány svými představiteli, tak e, všechny tyto země spolupracují na společné linii, poněvadž všichni vědí, že je to riziko nejenom pro Evropu, nejenom pro Spojené státy, nejenom pro region, ale je to společné riziko pro všechny. Eh, vy jste, pane předsedo, řekl eh, velice dobrou věc, že my bychom měli nikoli reagovat, nýbrž konat iniciativně. Eh, co se týče financování, rezoluce má odstavec 6, kde se říká, že ti, kteří financují zahraniční bojovníky budou čelit opatřením. Takže budou přijímána opatření proti ním a podobně jako jsme dosud bojovali proti eh, praní špinavých peněz, tak i toto bude fungovat, ale s určitým spožděním. My se nemůžeme tvářit, jako že by se to dalo eh, zvládnout za jeden den. Eh, pokud se týče seznamu pasažérů, tak pokud je to v rámci národním, tak eh, já myslím, že bychom mohli být restriktivnější v těch databázích, protože v, v Evropě, poněvadž to, to, to znamená, jak si zasahovat do práv, eh, čím více údajů, eh, tak tím eh, větší omezení svobody. Ta otázka dat je velmi citlivá. Myslím si, že rozvědky to není problém, že ty spolu komunikují. Jde tedy o to pohnat lidi před spravedlnost jednoduše a prostě zadržet je na hranicích a předat je tedy k tomu, aby se odpovídali před justicí. Tak eh, myslím, že výbor LIBE, který se zabývá bezpečností eh, s justicí, lidským právě a tak dále, takže já bych vám za něj chtěl poděkovat velice za to, že jste se to snažil eh, všechno mnou. Děkuji poslancům za jejich za jejich trpělivost eh, kolegové. Pan Plenkovič asi už nechce nic říci. Dobře, děkuji našemu hostu a končím zasedání. Děkuji vám. Ano, děkuji pane Moresi a příští zasedání. Merci beaucoup. Allez, au revoir.